Dobré ráno, dámy a pánové. Um, myslím, že raději uh, začneme. Um, měli bychom tady uh, mít zprávu paní Irogen Perez, ale ještě nejdříve pár oznámení. Uh, my máme pouze jedno jediné zasedání na konci tohoto týdne skupinových skupinových eh, schůzí, tak eh, myslím, že pan Schmidt je tady, ale ještě nám tady chybí eh, stín za EPP, e ale je tady paní Legrip, dobře. To máme na 9.15, tu další A teď ještě chci především přivítat také všechny ty, kteří nás poslouchají na webu. tak máte tedy v dokumentaci eh, takové zhnutí eh, se našich eh, slyšení. Jeden se týkal spotřebitelské agendy, jedno se týkalo spotřebitelské agendy. O tom budeme ještě dnes dopoledne debatovat s paní Redingovou a s panem Dalim. A ještě bych chtěl říci, že to vypadá tak, že do konce května by měl být předložen návrh komise o spotřebitelské agendě. Takže eh, zatím nemáme formální termín, ale prostě bude to někdy, abyste s tím počítali. A dále budeme mít eh, společné zasedání s Ekonem o finančním poradenství soukromých firm. Eh, paní eh, Bols mě tady pozvala na eh, konferenci Evropské centrální banky o našich finančních eh, trzích. A to znamená, že to znamená pro náš výbor takové uznání. A to také znamená, že za 14 dní tady nebudu na druhou část naší schůze. Teď ještě několik bodů pro informaci. Minule jsme eh, uzavřeli standardizaci zprávu paní Kumy a vy si asi pamatujete na debatu o tom, jestli bychom měli eh, pokračovat v vyjednávání s radou, nebo jestli bychom hm, to měli jít do prvního čtení, tedy do dohody v prvním čtení. Proběhla debata s radou a 25 dubna budeme mít na koordinátorech paní Komy, která nám to e, vysvětlí, jak to je, jak by se mělo pokračovat na zasedání. A pokud se teď dohodneme, tak potom 26. dubna e, bude muset výbor potvrdit tento mandát pro další vyjednávání. A to jenom tedy zdůrazňuji, protože máme tady velký zájem o dohodu v prvním čtení, takže my budeme velice pečlivě sledovat další vývoj, poněvadž probíhají také, eh, nebo budou probíhat konzultace se stínovými zpravodaji. Teď ještě několik dalších bodů. Za prvé, náš výbor absolvoval velmi úspěšnou eh, delegaci na Kypru. Setkali jsme se s ministry, s ministrem pro průmysl, pro obchod a také ministra pro Evropu, eh, který bude vést eh, sekretariát předsednictví, poněvadž eh, Kypr si vytvořil speciální sekretariát pro předsednictví. My jsme si během setkání s ministerstvem ministrem průmyslu se setkali s šéfy jednotlivých referátů pro spotřebitele, veřejné zakázky, dále iniciativní rámec pro zboží a tak dále. Měli jsme individuální setkání s těmito šéfy referátů a také se nám dostalo velice e, dobré prezentace o veřejných zakázkách od expertního týmu, kteří e, se zabývají tedy obecnou pokladní zprávou pro uzbekiskou vládu a je to elektronický systém eh, veřejných zakázek, který má snad to nejlepší hodnocení. Podle mě se ukazuje, že je skutečně důležité, aby přípravná setkání se konala eh, s dostatečným předstihem od začátku předsednictví, takže samozřejmě o tom ještě uslyšíme. Další věc, o té jsem se také zmínil. Na konci tohoto měsíce proběhne konference KOSA, konference Národní parlamentu, na eh, Národní parlamenty spolu s naší meziparlamentním oddělením. A já jsem tam pozván, myslím, že tam za nás jde také paní Gebhardt, je to proto, že společný trh byl zvolen dánským parlamentem jako hlavní téma tohoto setkání a zejména implementace směrnice o službách. Takže já myslím, že náš eh, výbor by měl být tímto potěšen. Já nevím, nakolik to ovlivnili naši dánští kolegové, že tady právě eh, společný trh byl zvolen za hlavní téma eh, tohoto dánského předsednictví. Takže doufám, že se účastníte také slyšení. Takže tolik moje oznámení a ještě tedy eh, formální body. Měli bychom schválit návrh pořadu jednání. Vidím, že nikdo neprotestuje, výborně. Dále máme zde zápisy z předchozího jednání 28. a 29. února a pokud eh, do konce tohoto zasedání nepřijdou námitky a připomínky, budeme považovat tento zápis za schválený. Dále, my bychom 26. dubna měli mít zasedání dopoledne i odpoledne. Rozhodli jsme se odpolední zasedání zrušit, poněvadž zatím nemáme dostatečně připravená témata, rozpracovaná témata. Takže 26. Pardon, takže 26. Eh, budeme mít pouze eh, slyšení o kvalifikacích, ale už nebude to odpolední zasedání. A paní Fanio eh, bude předsedat a já se musím omluvit, poněvadž budu na Evropské centrální bance v té době, čili předsedat bude místo předseda výboru, místo předsedního výboru. Máte někdo něco ještě k tomu? Ne, dobře. Takže teď tady máme zprávu paní Irigoyen Perez a budeme se zabývat pozměňovacími návrhy k této zprávě. Já ji nyní s potěšením předávám slovo na začátek debaty. Gracias, presidente. Dobrý den, děkuji, děkuji pane předsedo. Já bych v první řadě chtěla zdůraznit, že jsem velice překvapena, že ta zpráva vysložila velký počet pozměňovacích návrhů. To dokazuje, že toto téma práv zranitelných spotřebitelů eh, vzbuzuje velký zájem a že mnozí se o téma zajímají. Chtěla bych poděkovat také členům tohoto výboru za práci, za předložené návrhy, protože celkově rozhodně dobře doplní tuto zprávu, vylepší a objasní některé otázky, které tedy z důvodu nedostatku místa jsme nemohli zapracovat. A dovolte mi, abych ještě předtím, než se vrhnu do analýzy těch návrhů, chtěla vyjádřit ale nespokojení z důvodu špatného překladu a to jak v anglické, tak ve francouzské verzi. Chci se za to omluvit, protože je to politování hodné. Přáli jsme si eh, předložit eh, pozměňovací návrhy právě i z důvodu těchto jazykově špatně vypracovaných verzí. A nyní ke konkrétním návrhům. V první řadě definice zranitelného spotřebitele. Tady v podstatě všechny ty návrhy, které byly předloženy, jsou doplňkové a mohou být velice jednoduše zapracovány odkaz na směrnici o spotřebitelích. Tady jsem předložila dva návrhy, 51 a 70. Tato navrhuje zrušení a myslím, že všechny skupiny je mohou podpořit, zejména pan Šváb, který bohužel není nyní přítomen. Vytvoření strategie ve prospěch zranitelných spotřebitelů. Nemohu podpořit návrhy, které si kladou za cíl snižovat záměr strategie ve prospěch zranitelných spotřebitelů na úrovni Evropské unie. Nicméně chci zopakovat, že v žádném případě tato strategie by měla vést k vytvoření odlišných úrovní ochrany nebo omezení úrovně ochrany. A to jak co se týče individuálních svobod, anebo také možnost volby ze strany spotřebitele. Uh, Eh, předvídatelné užití. Návrh 78. Tady jsme se snažili objasnit to, že předvídatelné užití nebude obsahovat nějaká významná rizika, kterým musí čelit právě zranitelní spotřebitele. Tady se jedná o to, že se vyhneme situacím, které by mohly ohrozit právě zdraví nebo bezpečnost zranitelných spotřebitelů. Proto budoucí revize směrnice o bezpečnosti obecných e, výrobků se tohoto bude týkat. E, e, reklama na potraviny s vysokým obsahem tuku, cukru a soli. Tady to vzbudil opravdu velký počet pozměňovacích návrhů. Opět se jedná o celou řadu doplňkových návrhů a my se nyní zabýváme vytvořením kompromisního návrhu, který by tedy obsáhl veškeré ty vyjadřené obavy. Uh, Měli jsme tu počáteční iniciativy na autoregulaci vyjádřenou ze strany průmyslu. A pokud bude možné, tedy půjdeme cestou eh, striktnějších norem. A ještě na závěr jsem chtěla říct, eh, že i v průběhu dopoledne tedy budou přicházet další návrhy a 26. dopoledne bychom toto měli odhlasovat. Tímto bych vám ještě jednou chtěla poděkovat za spolupráci a doufám, že společně tady se nám podaří posílit práva těchto zranitelných spotřebitelů, abychom rozvinuli a podpořili ještě inkluzivnější, bezpečnější a konkurenceschopnější vnitřní trh. Děkuji vám. Thank you very much indeed, Mrs. Perez. Uh, now I've, we've had a message. Děkuji vám, paní Perez a e, paní Le Grip e, už je na cestě, ale ono pořád pokračuje ještě stávka ve veřejné dopravě, takže paní Le Grip je někde uvázla na cestě. Takže nejdříve dám e, slovo Ole Schmidtovi, potom paní Tulinenovi a dalšího tady ještě nemáme. A možná, že také já se připojím jako stínový zpravodaj. Takže nejdříve pan Šmit. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji zpravodajem. My už jsme o tom jednali a já se shoduji s mnohým z toho, co bylo řečeno a co je napsáno v této zprávě. Nicméně určité výhrady mám. A nevím, jestli právě to byly eh, mé výhrady, o kterých se paní zpravodajka eh, vyjádřila, jakože nemůže přijmout. A eh, je to všechno v souladu s mým obecným politickým náhledem na věc a sice, že definice nebo působnosti by neměly být definovány příliš široce protože pokud to tak bude, eh, pak se bude všechno vztahovat prakticky na všechno. Že i já jsem někdy zranitelným, i pan předseda může být v některých případech zranitelný. Já se nedomnívám, že by bylo toto cílem této zprávy. Takže bychom měli být eh, trošku více jasněji, vymezeněji zaměřeni. A jestliže si eh, vyberete tedy definice z eh, jakési eh, prostě skupiny nebo příslušnosti ke skupině, tak to je, to je obtížné. Takže třeba, když použijeme gender, tak já nevím, je to dobrá, dobrá, dobrá definice eh, zranitelnosti. Já jsem dlouhá leta ženatý a já myslím, že jsem někdy zranitelnější než moje žena. Čili já si myslím, že toto, to je nebezpečné tak to definovat. Tak bych to řekl. Za druhé, eh, tvrdit, že všichni spotřebitelé nebo cestující nebo eh, zákazníci na finančním trhu se mohou považovat za zranitelné, tak to je opět riskantní. A já to říkám často, poněvadž jsem členem ve výboru Econ a myslím, že v tom případě eh, se to vztahuje na 99%. A my tady zbuzeme dojem, že jsme schopni chránit každého před vším možným a to je opět nebezpečné. Třeba když se podíváte na finanční sektor a snažíte se eh, chránit spotřebitele, klienty a eh, drobné zákazníky, tak Prostě eh, musíme si uvědomit, že některé nástroje, které jsou spořícími nástroji, tak jsou ze své podstaty riskantní, nejsou bezpečné. A na druhé straně, jestliže využíváte riskantnější produktů, budete mít eh, větší, větší zisk, budete mít eh, třeba větší penzi za 25-20 let. Čili já tady mám určité, no váhám prostě. Tolik tedy můj hlavní argument. A proto tady spolu s kolegy jsem předložil několik pozměňovacích návrhů a my tím nechceme říct, že by tato záležitost nebyla důležitá. To ne, ona je důležitá a je to samozřejmě součást fungování společného trhu, s tím naprosto souhlasím. Ale jak říkám, mám tady určité pochybnosti. A také bych chtěl říci, že doufám, že když tedy nyní pracujete na kompromisních návrzích, že eh, doufám, že tedy zvážíte to a že vezmete také v úvahu eh, naše návrhy ze, za ALDE. A v podstatě to bychom chtěli. My víme, že nepodpoříte všechno a ne e, úplně, ale alespoň částečně, tak to by bylo dobré a já, já jinak bych vám chtěl poděkovat za takovou upřímnou a dobře sestavenou zprávu. A prostě to, co tady eh, dáváme, tak to by se mělo odrazit v práci našeho výboru. Ano, děkuji. A teď, myslím, paní Alegrip je tady. Ona. Tak, paní kolegyně, jste připravená, můžete začít. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, já se zastupuji Filipa Žubéna, mého kolegu, který se omlouvá, že nemůže být přítomen, protože bohužel zůstal ve Francii, má tam povinnosti, které mu zabránili v návratu. Čili pan Žubén mě požádal, abych vystoupila v jeho jménu, pokud jde o stanovisko. Rád by poděkoval paní Eriko Bejer za návrh této zprávy, která samozřejmě přispívá k tomu návrhu, se kterým přišla komise, pokud jde o ochranu spotřebitele, především zranitelného spotřebitele. Jedna záležitost opravdu taková jenom předběžná. Pan Žuben bych chtěl říci, že pokud jde o překlad do francouzštiny, tak tam byl problém o tuto zprávu. Jsou tam i některé problémy, pokud jde o návrhy pozměňovací, určité úpravy. Paní Spravodajka o tom byla informována i celý výbor. Pan Žuben <clears throat> bych chtěl říct, že si je vědom toho, že celá oblast je velice komplikovaná, složitá, pokud jde o globální pohled na celou tuto záležitost. Je zde samozřejmě určité omezení, pokud jde o možnost všech eh, například důvodní zpráv a tak dále, definice, pokud jde o zranitelné spotřebitele, že je to velice delikátní záležitost, toho jsme si všichni vědomi. Pan Žuben poskytl, předložil několik pozměňovacích návrhů. Je tam pět hlavních obav, které má v tomto ohledu, pokud je o objasnění, definici vůbec samotného zranitelného spotřebitele. Pan Filip Tub, Žuben hovoří, že by se neměl hovořit jenom o takovém klasickém pohledu, řekněme, spotřebitel, který má nějaký handicap nebo mm, prostě, který je, řekněme, fyzicky handicapován a tak dále, nebo někdo, kdo má určitou vrozenou problematickou záležitost, um, aby to teda, řekněme, byly i možnosti určitého dočasného zranitelného postavení, to znamená, řekněme, na jedné straně určitý stav daného spotřebitele, na druhé straně celkové prostředí, ve kterém daný spotřebitel funguje. To znamená, aby tam nebyla pouze ta záležitost toho, řekněme, vrozeného zranitelného postavení, že bychom měli vzít v potaz nejenom to, jaký ten konkrétní spotřebitel je, ale i vůbec prostředí, ve kterém se pohybuje. A dále, pokud jde o posílení, posílení určité ochrany tohoto, strategi- tohoto zranitelného spotřebitele. Jednak zde hovoříme o, o právní ochraně těchto zranitelných spotřebitelů, to znamená vůbec posílit tu právní možnost přístupu k právní obraně, ochraně a tak dále, ale zároveň, aby daný spotřebitel, aby došlo k jeho posílení, k jeho kapacitě, k jeho možnosti reagovat. Hovoříme zde často v IMKU o tom, jaká je kapacita tohoto samotného člověka, spotřebitele, aby přijal určitá rozhodnutí, která jsou pro tohoto člověka důležitá. Například vůbec možnost přístupu k právním opravným prostředkům, aby pochopil vůbec informace, které získává v tomto ohledu a tak dále. Čili takové to posílení postavení eh, spotřebitele, chceme posílit různé iniciativy, například různé vzdělávání um, spotřebitelů, různé sítě spotřebitelské, e net a podobně, které se snaží v celé Evropské unii posílit, pomoci spotřebitelům orientovat se v celé problematice. Třetí záležitost posílení ochrany spotřebitele pokud je o nové technologie, rozvoj v této oblasti, je důležité uvědomit si, že jsou zde určité nové praktiky, které zneužívají celou záležitost, pokud je například o reklamy online, dále různé profilování spotřebitelů, propojení mezi různými sociálními sítěmi na internetu. Dále jde především o děti, ale nejde pouze o děti, ale o různé nové výzvy, které představují nové technologie. Čtvrtá obava posílení spotřebitele, zranitelného spotřebitele i na straně spolupráce jednotlivých podniků, které by měly v podstatě přistoupit k určitým řekněme, k určitým iniciativám autoregulace, samoregulace a tak dále na straně podniku. A poslední záležitost, v podstatě nemožnost určitého uniformního nástroje, transversálního nástroje, který by umožnil ochranu zranitelného spotřebitele, protože ta situace je prostě různorodá. Nemáme zde nějakou definici, jednotnou definici zranitelného spotřebitele. Nemůže to být něco, co bychom mohli celkově schválit úplně mm, všude. Právě proto pan kolega navrhuje sektorový přístup. Kromě těchto pěti hlavních obav pana kolegy roku Pan Šuben předložil některé pozměňovací návrhy, aby došlo k objasnění, například u šestnáctky protože má pocit, že návrh zprávy jak si míchá otázku liberalizace, pokud jde o trh s poskytováním produktů, mm, s problémy, který, se kterými se setkává spotřebitel, například transparentnost cen nebo podmínek, pokud jde o změnu poskytovatele služeb, pro spotřebitel. Pan Žuven by si přál určitou konkretizaci, proto bych chtěl například i do té srovnávací tabulky zahrnout to, co využívá CEU společnost, i tu možnost nebo ten pojem zranitelnosti, hm, pokud jde o poskytování eh, určité, určitých informací nebo celného obrázku, potřeb, které by zranitelný spotřebitel požadoval. A zároveň pan Žuven hovoří i o dopadu reklamy na spotřebitel. O tom už jsme hovořili v eh, jiné zprávě. V podstatě jde o, o určitou studii, kterou realizuje komise, pokud jde o reklamu, o klamavou reklamu a její dopad na zranitelného především spotřebitele, především děti. Čili mm, na závěr pan Žuben doufá, že tímto způsobem posílí, přispěje k určitému kompromisu, tak aby dosáhl určité dohody nejenom s paní spravodajkou, ale i se stínovými spravodají před hlasováním, které, myslím, nás čeká na konci tohoto měsíce. Děkuji vám za pana kolegu za pozornost. Děkujeme. Paní kolegyně, paní Turmen. Děkuji za slovo. Pouze Několik slov k našim pozměňovacím návrhům. Nejdříve pokud je o definice. Zranitelnost. To je její poznámka směrem na pana Šmita. Nejde pouze o rizika nebo přijímání určitých rizik. V podstatě jde i o to, zda máte přístup k určitým informacím, zda jste schopni zpracovat tuto informaci a zda jste schopni pochopit dopady vaší volby. Zranitelnost může vzniknout v určitých situacích. Řekněme tím, že dojde k nějakému mm, chování ze strany eh, druhé, která nás zavede určitým záměrným směrem a zároveň určité situace. Někteří, řekněme, jsou zranitelnější z nás než jiní lidé. Mm, já už se o tom paní Konstance Grip zmínila řekněme, občané s mentálním postižením nebo děti, které jsou mnohem zranitelnější než jiní. Čili k této obecné definici bychom chtěli dodat některé konkrétní ještě skupiny zranitelné, skupiny, které jsou zranitelné na, řekněme, trvalejším základě a právě těm bychom měli věnovat pozornost. Druhá věc, ráda bych řekla, že bychom měli zajistit to, že tento celý koncept toho ponímání je jasný, pokud jde o zranitelnost nebo kdy vůbec dojde k zranitelnosti, protože v podstatě pod, bychom to nemohli jak se v reálném životě přitavit do nějakých konkrétních návrhů. Čili z té filozofické úrovně bychom se měli spíše dostat na tu praktickou úroveň hodnocení těchto situací. A druhá věc, souhlasíme s panem kolegou v tom, že by bylo dobré, aby komise připravila analýzu takovýchto zaváděcích praktik, agresivních marketingových praktik, především zaměřených na děti, abychom si udělali určitý ucelený obrázek v celé Evropě. Třetí záležitost tabako a alkohol, který, které řekněme, přímo či nepřímo se zaměřují na děti a mladé občany. Chceme, aby se došlo k zákazu, celoevropskému zákazu. Některé země už přistoupily k zákazu tohoto typu marketingu směrem na dospívající mládež. Myslím, že Francie například má takový zákaz. Proč bychom se měli mít legální možnosti pro, pro producenty tabáku a alkoholu, zaměřit svou reklamu na mladé lidi, na lidi, které, které zatím nepovažujeme za dospělé. A vlastně v podstatě souhlasíme v dalším bodu s panem Šumanem. Ano, ochrana, pokud jde o smartfony, internet, přehnané ceny a tak dále. Zde zatím nevidíme sazby a tak dále. Zde nevidíme nějaké konkrétnější kroky. Toto bychom chtěli posílit. To je z naší strany všechno, snad se nám to povede nějak všechno zkompletovat v našem výboru. Já doufám, že ano. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě někdo, kdo by se k těmto bodům chtěl vyjádřit, tak dovolte několik bodů. Já jsem rovněž byl stínovým zpravodajem za mou skupinu, ovšem dovolte pouze několik takových obecných bodů. Ano, souhlasím s tím, co řekli kolegové, máme zde velice dobrý základ i díky pozměňovacím návrhům. Paní Irgen Perez si myslím opravdu má kvalitní nyní materiál, na které může stavět. Je to zpráva, kterou můžeme všichni podpořit. Ano, i v podstatě je zde taková ta, všichni už o tom hovořili, v podstatě ta zranitelnost, ta široká škála, pan mi nám to už připomněl. Všichni jsme zranitelní v určitém okamžiku. A my, když jsme měli tu konferenci spotřebitelů na misi v Kypru minulý týden, my jsme o tom rovněž hovořili a mm, lidé, kteří prostě jedou někam na, na, na prázdniny, tak rovněž se dostávají do určitě zranitelné situace a tak dále. Například takzvaný ten timeshare, to znamená takové to mm, časové eh, sdílení určitých možností eh, v rámci dovolení, ubytování a tak dále, nebo automobilu a tak dále. V podstatě evropské Centrum pro spotřebitele připravilo anglické materiály pro spotřebitele. Mnoho spotřebitelů ovšem, nebo lidi, kteří jedou na dovolenou, se stěžují v tomto ohledu. Čili opravdu hm, paní Turen to řekla velice dobře. Ta zranitelnost prostě záleží na té konkrétní situaci, těch podmínkách, ve kterých se člověk ocná. Může to být samozřejmě hm, dočasná záležitost, bohužel někdy trvalá záležitost, protože řekněme, jsou to lidé s nízkým příjmem nebo mají nějaké hm, fyzické, psychické omezení, jsou to starší občané a tak dále. Prostě nes, ano, nemůžeme hovořit pouze o té generalizované definici. Prostě musíme hovořit o tom, jak zkvalitnit, zlepšit legislativu pro spotřebitele, tak abychom pokryli celou škálu těchto občanů a v některých oblastech potřebujeme konkrétní legislativu, tak aby to bylo skonkretizováno, zaměřeno určitým směrem. Já jsem v tomto ohledu předložil několik pozměňovacích návrhů kde jsem měl pocit, že bychom měli rozšířit eh, ty definice, které předložila paní kolegyně. Nech, Nechtěl jsem tam nějak mm, zmínit pouze některé konkrétní body, nechtěl jsem, abychom odvrátili pozornost od těch, od těch základních záležitostí, protože my samozřejmě chceme, abychom měli tu spotřebitelskou agendu k dispozici. Já myslím, že ještě ucelenou, já si myslím, že čas na to ještě máme. Ano, my skutečně doufám, že ta spotřebitelská agenda, kterou připravuje komise, od, bude v sobě obsahovat některé z těchto zásadních bodů, které pokrývají nebo které se zabývají ochranou zranitelných spotřebitelů, o kterých se hovoříme. Dále je to přístup k digitálním službám, produktům, co to znamená, co by to mohlo znamenat z toho ohledu, jednak samozřejmě pro tyto občany, ale, ale samozřejmě dochází k určitým zranitelným situacím pro tyto občany, protože v podstatě je přes příliš informací, ani si lidé si nejsou, nevědí, zda, kvala, zda skutečně jsou to kvalitní informace, zda je to ověřené, zda je mohou využívat například při srovnávání cen a tak dále. Mnoho um, internetových stránek poskytuje takové um, srovnání, ovšem jak může člověk skutečně důvěřovat tomu, že jsou to eh, důvěryhodné informace. My jsme o tom hovořili, když jsme včera v našem výboru hovořili o digitální agendě. Pan Areas se tomu věnuje, hovořili jsme o různých poskytovatelích mm, těchto služeb a tak dále. Čili je to v podstatě záležitost, která, kterou si musíme uvědomit, že jde o určitou oblast, kde musíme být nesmírně bdělí. Paní Turben se o tom zmínila, ta situace se mění nesmírně rychle. Mobilní telefony, smartfony a tak dále. Náš výbor právě právě požadoval mm, ty stropy u sazeb, u mm, těchto smartphonů, mobilních telefonů, u roamingu, aby se lidé nedostali do mm, problému V roamingu 1 v, jsme o tom hovořili i v roamingu 3 eh, jsme o tom hovořili nejenom pokud jde o telefonování, ale i datový roaming a tak dále. Nedostat, víme, že je zde nedostatek informací, nedostatek eh, povědomí v této oblasti čím se, v důsledku čehož se naši občané dostávají do zranitelných situací. ale je to srovnávání cen. To je věc, které se musíme věnovat do budoucna. My o tom nehovoříme úplně konkrétně u této zprávy. Nebo nějaká interakce mezi onlineovým přístupem a uh, retailing toho klasického způsobu, to znamená v prodejnách a tak dále. Um, arbitráž cenová, rozdíly v cenách, paní kolegyně, paní zpravodajka už o tom částečně vlastně hovoří, až některé ty ceny jsou vyšší na internetu a tak dále. V některých případech podle mě o názoru se naopak nižší. Prostě skutečně záleží na typu zboží, o kterém hovoříme. Nebo možnosti pro spotřebitele objednat si dané zboží v, v rámci nějakého místního obchodu a poté vlastně, nebo přes internet a lokálně si je může nechat doručit, protože mnoho lidí, řekněme, má nějaký fyzický handicap, nemůže, má nějakou sníženou pohyblivost a tak dále. Čili my v podstatě je zde určitá nerovnová. My prostě nemůžeme přijít k nějakým závěrům jedním směrem nebo druhým směrem. Prostě musíme hovořit o určitých obecných mechanismech, o určitém pochopení všech těchto mechanismů na naším cílem nebo součástí naší cíle je v podstatě vytvořit legislativu, která by měla chránit spotřebitele ve všech situacích, které bychom dokázali předvídat. A poté, řekněme, přijít s určitými specifickými případy, které bychom rovněž měli pokrývat. A to je celá otázka přípravy legislativy, důsledné přípravy legislativy, abychom předem byli schopni analyzovat veškeré situace. Náš výbor si myslím, že si vede velice dobře v tomto ohledu. Nejenom u této zprávy, ale i paní Svensen když hovořila, když připravovala um, svou zprávu, která se rovněž týká spotřebitelské agendy. Čili z mé strany to je všechno, je to v podstatě takové obecnější, jsou to obecnější poznámky, které se týkají celé našeho výboru. Vidím, že se nám paní kolegyně z komise, vítám ji mezi námi. Paní kolegyně, možná ještě několik poznámek z vaší strany a poté poprosíme paní zpravodajku. Prosím, dávám vám slovo. Dobré dopoledne. Děkuji vám za slovo. Já bych v první řadě ráda poděkovala paní zpravodajce, paní Irgoen Pérez, za výtečnou práci na této zprávě a stejně tak celému výboru za velice zajímavé předložené pozměvací návrhy. Já bych to chtěla zdůraznit, že souhlasíme naprosto s tím, um, s tím aspektem několika dimenzí, tak jak je to předkládáno eh, ze strany výboru. A pouze bych ještě chtěla eh, potvrdit, že v podstatě záměrem komise je nadále sledovat eh, tyto aspekty zranitelnosti spotřebitelů v rámci tedy našeho i nadcházejícího výzkumu. Přejeme si, aby se tato opatření zakládala na skutečných údajích a je opravdu jasné, že naše společnost se neustále mění, jak správně poukázal pan předseda Harber. Neustále musíme dohlížet na vývoj těchto aspektů. Jak se ostatně již prokázalo, je třeba rozlišovat mezi tím, co průměrný spotřebitel za běžných okolností může tedy eh, vnímat a jak to může vnímat někdo v konkrétních daných zranitelných situacích. Také eh, tu bylo vyjádřeno přání k provedení specifické studie, která se bude zaměřovat konkrétně na ty zavádějící reklamy a na eh, veškeré aktivity směřující na nezletilé a na děti. To samozřejmě tomu můžeme věnovat i nadcházející studie. A také se konkrétně zaměříme konkrétně na vzory zranitelnosti spotřebitelů na urči, v určitých oblastech kruhu, trhu a v tomto je tato zpráva pro nás velice důležitá. Je třeba si uvědomit, že jsou tu určitá od, odvětví, kde tedy ta zranitelnost může být ještě markantnější. A myslím si, že tu správně bylo poukázáno, že se to týká zejména oblasti jako finanční služby, energetika, doprava, uh, předání zboží, to vše jsou správné dobré příklady. Také je zřejmé, že ta zranitelnost může být tedy buď trvalá, anebo dočasná a je pravda, že v podstatě, aniž bychom si to uvědomili, tak i se můžeme někdy nacházet v situaci, kde můžeme být osobně zranitelní, třeba i dočasně. Uh, ale je třeba velice jasně tu stanovit také tu skutečnost, že e, ty průzkumy prokázaly, že ten průběžný spotřebitel nemusel úplně odpovídat našim očekáváním, co se týče jeho schopností a způsobilosti porozumět určitým věcem. Tady to třeba je třeba ještě propracovat a navrhnout určitá opatření i do budoucna. Neustále tedy se zabývat těmito tématy, studovat je, analyzovat je i nadále. A tedy musíme zjistit, kde v čem spočívá ta konkrétní zranitelnost. Také je třeba eh, zdůr, eh, rozlišovat mezi tedy eh, preventivními opatřeními i například na té národní úrovni a to může zahrnovat i oblast například výchovnou, vzdělávací ale je tu určité omezení, co to vzdělání a výchova může poskytnout. Takže i samotná legislativa tedy je tu důležitá a je třeba tady, abychom ji dobře připravili, abychom počítali i s takovými opatřeními, když tedy víme, že tu dochází k určitému konkrétnímu problému. A na závěr bych ještě chtěla říci, že v těch oblastech, které vyvstaly ze zprávy z pozměňovacích návrhů. Jsou tu určité oblasti, eh, kde tedy konkrétně nyní na tom komise pracuje ohledně zranitelnosti. Jednou oblastí je audiovizuální odvětví a konkrétně tedy reklama nasměřovaná na děti. Komise se k tomu tedy ještě vrátí a samozřejmě budeme tu mít závěry. Je to tedy důležitá oblast. Pak je to oblast bezpečnosti výrobku. Tam už se počítá právě s tou otázkou zranitelnosti, ale samozřejmě ještě je možné učinit více již od samotného vypracování těch výrobků v samotném prvopočátku. Tam je třeba brát v potaz pravidla bezpečnosti výrobku. A na závěr bych ještě chtěla zmínit tu probíhající zprávu eh, práci na třetím energetickém balíčku. Na tom pracuje generální ředitelství Energy a generální ředitelství Sanko s nimi spolupracuje, abychom se snažili společně zmapovat to, jak členské státy vůbec definují ty zranitelné spotřebitele v rámci toho třetího balíčku, jaká je praxe v jednotlivých členských státech a také se snažíme tedy společně vypracovat zprávu na toto téma. Myslím si, že to je velice příslušná, velice důležitá oblast, týkající se té zranitelnosti, protože tam, tam může jít od chudoby, chudoby až po jiná specifika. Ehm, tato zpráva by měla být ehm, zveřejněna na energetickém fóru pro občany, ale myslíme si, že je to také příležitost toho, abychom tu možná ne ještě letos na podzim, ale možná v nadcházejícím roce tu měli takovou komplexní zprávu s postupem, s popisem těch probíhajících praxí i s návrhem na ty nejlepší praxe a na to, jak tedy některé členské státy konkrétně ochraňují spotřebitele a konkrétně tedy ty nejzranitelnější. Takže tímto děkujeme za práci vašemu výboru. Velice se těšíme na výsledek této zprávy a ještě na závěr chci říci, že eh, opravdu zranitelní spotřebitelé. To v rámci tedy naší agendy je opravdová priorita. My si uvědomujeme, jaká je skutečnost a že je třeba na tomto opravdu ještě hodně zapracovat. Děkuji. Děkuji zástupkyni komise a nyní má slovo paní Irigoyen Perez. Přejete si tuto diskuzi uzavřít? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala vám a všem za veškeré příspění. E, vaše příspěvky bez pochyby obohatí zprávu. Samozřejmě, jak tu již zaznělo, Všichni stínoví zpravodajové se k tomu vyjádřili. Je tu potřeba mít e, takovou definici zranitelného spotřebitele, která bude odpovídat skutečnosti. Máme legislativu, e, nicméně vývoj, samotný vývoj situace v oblasti spotřeby se vyvíjí mnohem rychleji než příprava legislativy. Takže ta otázka definice zranitelného spotřebitele musí být propracována. Někteří z vás vyjádřili takové obavy, že i my sami v průběhu života se někdy můžeme eh, nacházet v zranitelné situaci. K tomu, co řekl pan Schmidt, já bych vám chtěla eh, poblahopřát i za tu spolúčast vaší rodiny. Často ji tu zmiňujete ve vaší práci, vaši ženu i vašeho tchána. To mne těší, takovéto propojený. Pak, co se týče rozšíření té ochrany, tam je třeba to zapojit v oblastech, kde tedy zranitelnost byla prokazatelně vyšší. Paní Legrip tu hovořila o spolupráci s panem Žovanem samozřejmě. Tam jste vyjádřili tedy těch konkrétních pět eh, odstavců a myslím si, že konkrétně v té šestnáctce si můžeme vyjít vstříc, aby se ta daná ochrana ještě posílila. Potřebujeme samozřejmě proaktivní legislativu, která znovu získá důvěru, zejména spotřebitelů, ale také médií. K tomu, co řekla paní Turunen, ta samotná definice zranitelných spotřebitelů a otázka toho, kdy nastane ta situace zranitelnosti, tedy evidentně, že všichni můžeme být někde zranitelní, ale zejména nezletilí děti, tady ta otázka prevence, výchovy, vzdělání, na to máme nejrůznější kampaně, nejen ve Francii, ale i v jiných zemích Evropy, i v mé zemi tu máme uh, prevenci, ochranu, ale také zákazy, například na prodej tabáku, alkoholických nápojů. Tady také můžeme dojít k nějaké dohodě. A k tomu, co vyjadřil pan předseda, ano, eh, to znepokojení eh, ohledně cestování, to nás postihuje, myslím, všichni, takže i tady bychom mohli ještě propracovat více tu oblast zranitelnosti. Děkuji. Well, thank you very much, Mrs. Děkuji vám, eh, paní Perez. Eh, budeme hlasovat 26. dubna. A já eh, věřím, že vy tady eh, nám dáte skutečně elegantní kompromisní návrhy, takže abychom se skutečně to dostali, dostali na příslušnou plenárku, poněvadž to opravdu je v zájmu spotřebitelů. Děkuji vám. Než přistoupíme k dalšímu bodu. E, s potěšením konstatuji, že zde máme pozorovatele z Chorvatska, pana Matošiče, nevím, jestli jsem to vyslovil správně, vaše jméno. Jak e, kolegové asi víte, nyní jsou v Evropském parlamentu e, pozorovatelé z Eh, Chorvatska a mm, samozřejmě my tedy mm, nemůžeme říct, že by byl někdo specifický alokován na náš výbor a samozřejmě vítáme vás tady a mm, možná, že eh, kdybyste zpřál, eh, tak bych vám mohl dát pár, tedy chvílku, abyste se mohl několik slov říci. Ano, děkuji. Já bych chtěl všechny pozdravit. Jsem velice rád, že mohu být zde mezi přáteli a chtěl bych vám poděkovat za to, že jste pomohli nám, že jste pomohli Chorvatsku, aby se mohlo připojit k národy Evropské unie. Já myslím, že určitě také budeme podporovat eh, myšlenky, které se projednávají zde a hm, těšíme se, až se to bude moci účastnit. Děkuji vám. Dobře, děkuji. Ehm, my teď máme eh, chviličku čas, protože komise si pro nás eh, připravuje také eh, obrázkovou prezentaci, ale ehm, já vím, že tady možná, že bych mohl dát slovo panu Koferatimi, nebo ještě, ještě chvíli počkáme. Každopádně se dostáváme k novému tématu, eh, což je stanovisko eh, výboru pro dopravu. Tedy eh, je to naše stanovisko pro dopravní výbor o rozvoji transevropské dopravní sítě. Já jsem velice rád, že tady máme tuto práci, protože, jak se ukázalo v naší debatě o digitální ekonomice, tak Otázka dodávek zboží spotřebitelům, to je velice důležitá věc pro společný trh a proto se toho také účastníme a jsem velice rád, že pan Kofiráty tady je mezi námi. A pan jean éric Paquet, který je ředitel z DG Move, nám představí posouzení dopadů návrhu komise a možná, že mezi tím eh, pan Kofráty by chtěl na úvod promluvit, nebo možná až po komisi, jak si přejete. Děkuji, pane předsedo. Ano, já si myslím, že by bylo užitečné pokud bych to mohl stručně uvést, toto téma, a následně tedy si vyslechneme podrobnou prezentaci. Již eh, chci také poukázat, že budou probíhat i nadcházející rozpravy, takže se budeme moci věnovat analýze eh, jednotlivých kapitol, čemuž se tedy nemůžeme věnovat konkrétně dnes. Jak jste správně předeslal, pane předsedo, zabýváme se nařízením, které tu navrhuje Evropská komise které v podstatě zhrnuje nadcházející rozvoj a podmínky pro rozvoj té transevropské dopravní sítě, jak co se týče infrastruktur, tak ohodnocení, zda to probíhá správně, za splňování nezbytných podmínek kvality, zda ta logistika probíhá dobře, zda přispěje k soudržnosti celého území Evropské unie. Jak jste správně předeslal, pane předsedo, je zásadní, aby zboží i osoby cestovaly co nejrychleji, co nejefektivněji, co nejsprávněji, protože toto eh, zlepšuje životní podmínky osob a také zároveň to navyšuje konkurenceschopnost území, které se nacházejí v rámci této sítě. Komise eh, zahájila veřejné konzultace pro veškeré zúčastněné strany a pak tedy předložila návrh, o kterém tu budeme diskutovat. Tato síť myslím, jak všichni víte a jak si všichni uvědomujeme, by měla být ještě více doplněna. Některé části již byly zrealizovány, eh, na některé to teprve čeká, následně je třeba také zajistit soulad, vše eh, zharmonizovat, a samotná koncepce by měla být již od prvopočátku správná. Je třeba dohlížet na plnění podmínek kvality této struktury a také řádně provést analýzu veškerých modelit. Já se k tomuto bodu ještě později dostanu, protože si myslím, že je důležitý je třeba zvážit nejrůznější možnosti a řešení. Podle mého názoru již od samotného úvodu tu máme jeden problém a tím je následující. Jak jistě víte, hovoříme tu o duální síti, to znamená, existuje určitá centrální síť, do které tyto koridory eh, spadají a musí být provedena do roku 2030. A pak je tu globální síť, která by měla být zrealizována do roku 2050. A tyto koridory byly identifikovány prostřednictvím určité metodiky, nicméně podle mého názoru tato metodika by se měla nějak odrazit i v tom samotném nařízení. A proč? My bychom neměli nějak měnit to, co již bylo definováno protože tímto bychom vlastně ještě odložili to provedení vybudování sítě. Spíše bychom měli nabídnout určitý metodický odkaz, která by vše zhodnotila, měla by určitou hodnotu a tvořila by součást toho nařízení. A z praktického hlediska v podstatě nezmění nic, pokud ta metodika bude uvnitř nebo mimo nařízení, ale z hlediska politického a zejména pokud si přejeme opravdu zajistit určitou harmonii i vzhledem k budoucímu vývoji, tak bychom do nařízení měli zapracovat ty nejdůležitější kritéria, a prostřednictvím té eh, metodiky identifikovat nejrůznější systémy, hovořit o harmonizaci a o celkovém provedení. A také je třeba zdůraznit to, co se nazývá přidaná hodnota samotné sítě. A já bych tu rád ještě poukázal na dvě takové materiální podmínky, které podle mého názoru jsou úplně nejdůležitější. V první řadě ty přeshraniční oblasti. Tady existují opravdu podstatné rozdíly, konkrétně v přeshraničních oblastech. A dále je tu možnost intermodálních propojení. Ta hodnota celé sítě se bude právě odrážet v tom, jak budou propojeny nejrůznější segmenty, to znamená letiště, vysokorychlostní vlaky, metropolitní sítě, železnice, veškeré systémy a jejich propojení. Každý tento segment má sám o sobě svoji hodnotu a pokud dojde k propojení mezi jedním a druhým segmentem, to tedy navýší jeho hodnotu a proto jsem hovořil o té přidané hodnotě celé sítě. Bude to přidaná hodnota pro celou evropskou síť. Druhá záležitost, která je také velice důležitá a ta se týká pravomocí našeho výboru. Role koordinátora. Asi jste si v textu již přečetli, že pro každý koridor bude určen koordinátor a koordinátor bude mít určité funkce ale prozatím se to omezuje na takové informační funkce, informování nejrůznějších zúčastněných stran, aktérů, ale v podstatě celkově ta, toto jeho poslání je redukováno na komunikaci a informování. Já to chápu, že komunikace je důležitá, musí probíhat rychle, musí probíhat správně, rozhodně je to něco, co má svoji eh, podstatnou hodnotu, ale myslím si, že jeho funkce by měly být vyšší. Tento koordinátor by měl mít eh, například schopnost řešit určité spory. Tímto způsobem bychom mohli řádně působit v případě řešení. Pokud vyvstane nějaký problém, nějaká kontroverzní situace, tak tento koordinátor by měl konkrétně poukázat na ty příslušné aktéry a snažit se vypomoci řešení. Vždy tedy, když tam dojde i k zapojení e, třeba dvou států a tato osoba, která bude tedy vykonávat tuto důležitou funkci, by měla mít tedy takto posílené pravomoci. Tímto si myslím tedy, že by to bylo vyřešeno mnohem lépe, než jak to navrhuje komise. A jsou tu i jiné problémy. Těm se budeme samozřejmě věnovat i později, ale je tu ještě jeden, na který bych chtěl poukázat. Byl bych rád, kdyby si to komise poznamenala. Když se připravuje, eh, připravují ty infrastruktury, ty rozsáhlé infrastruktury, tak jsou to vždycky určité problémy pro, eh, ve vztahu s občany, například eh, velká železniční centra nebo letiště. To vždycky způsobuje um, problémové situace s určitou komunitou, která v té oblasti žije. Uh, a tady v podstatě jsme v takovém v takové oblasti, která, kterou bude muset třeba řešit. Pokud tam existuje jenom zelené prostranství, tak samozřejmě se lidé bouří. A e, vede to k nadcházejícím problémům pokud tam již existuje nějaká infrastruktura, jenom jde o její řeš, rozšíření, tak je to jiné. A z toho důvodu bych rád do toho nařízení zapracoval určité postupy. Ty už existují v některých státech, ale v jiných ne. Tedy, že by se zhodnotily ty socioekonomické dopady rozšíření nebo vybudování těchto struktur, abychom si opravdu uvědomovali, jaké dopady bude mít vybudování z infrastruktury. Možná by právě proto bylo vhodné, a abychom takto vlastně pracovali s předstihem, že bychom již nyní zahájili takovou debatu na takovéto téma. A pak ještě jedna otázka. Myslím si, že je tu také problém v oblasti zdrojů, tedy zdrojů přičleněných na realizaci této sítě. Ty rozhodně nejsou dostačující. Pokud si uvědomíme, že se tu hovoří o nějakých 250 miliardách, a z toho 30 již bylo eh, vyčleněno, tak opravdu tady v požadavcích a v poskytování je opravdový rozdíl. Proto bude určitě nezbytné eh, to, tu přidělenou částku, tu původně přidělenou částku rozhodně nevyšit. Takže to jsou ty základní problémy, které jsem chtěl nadnést již na úvod. Teď si vyslechneme komisi a poté kolegy. Děkuji za tento užitečný úvod a já myslím, že teď je čas na prezentaci komise. Eh, poté bude čas na otázky eh, s dílovým eh, zpravodajem. Myslím, paní Ivanová, pan Šmit, paní Rüle, všichni tady jsou, pan Vělan. Máme tady a čtyři stínové zpravodaje a potom pan konferenci samozřejmě může také dostat slovo. Takže teď prezentace posouzení dopadů eh, pana Pakého z DG Move. Já vás srdečně vítám zde ve výboru a těšíme se na vaši prezentaci, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkoval zpravodaji, zpravodaji za jeho úvodní slovo. Jsem nesmírně rád, že vám mohu prezentovat, pokud s tím budete souhlasit, jednak analýzu dopadu a jednak určité prvky návrhu, tak jak vyplynuly z té analýzy dopadu. Já se to pokusím spojit. To bude podle mého názoru potom usnadní to pochopení celého obrázku a vůbec jak vznikal tento návrh. Ten té, to si myslím, že tento návrh, pane předsedo, znáte ve vašem výboru, byla to součást těch 12 opatření eh, jednotného aktu pro jednotný trh. Myslím si, že v podstatě jde o takovou základní infrastrukturu pro interní vnitřní trh. My jsme přišli s různými návrhy za komisi. V podstatě jde o určitý příspěvek k agendě růstu, růstové agendě a zároveň v širším obrázku můžeme hovořit o strategii pro rok 2020. V podstatě je to založeno i na analýze, kterou jsme dělali pro rok roky 2030-2050, pokud jde o rozvoj dopravy v této oblasti a myslím si, že právě ten T v podstatě představuje určitou infrastrukturu pro tuto politiku v oblasti dopravy. Když se podíváme na tyto politiky TNT, my, když jsme připravovali návrh i analýzu dopadu, tak jsme se snažili kritickým pohledem podívat i na výsledky této politiky, která již slaví 15. výročí. Když se podíváme na dnešní situaci, vidíme zde mnoho úspěchů, hlavní projekty, prioritní projekty, které definovaly v 90. letech jednotlivé státy v 90. let. Mnoho z nich již bylo dokončeno. Máme zde takové emblematické, úspěšné projekty, například vysokorychlostní propojení mezi Bruselem Bruselem, Londýnem, Amsterdamem, Kolínem, Paříži. To eh, si myslím, že je jeden Bruselem, to je jeden z nejvýznamnějších projektů. Mnoho členských států se um, podílelo na všech těchto projektech. Můžete se podívat na ty slajdy, tak, jak jsme to připravili. To znamená, že jsou to v podstatě, to infrastruktura která představuje určitou alternativu. Pokud jde o té projekty. Samozřejmě, že v této oblasti jde o sdílené kompetence mezi členskými státy a Evropskou unii, pokud jde o infrastrukturu. A mnoho rozvoje v oblasti infrastruktury prostě probíhá nejenom na národní, ale regionální úrovni. A EU úroveň se snaží koordinovat toto národní úsilí. Evropská politika v této oblasti tvoří určitě rámec pro národní politiky, tak aby mohly integrovat tuto evropskou dimenzi, evropskou přidanou hodnotu, tak aby tyto národní projekty progresivně postupně rostly a zapojily se do evropské infrastruktury. Stávající struktura to ještě neumožňuje přes, mm, důsledně, máme zde takový patchwork, jak bych řekl, národních sítí, národních Eh, infrastruktur. Není to ještě bohužel zatím celoevropská infrastruktura. Dále jsou zde politiky na straně členských států, které se oddělují podle typu dopravy, silniční, železniční a tak dále, ovšem strategicky to není propojeno. A politiky TNT rovněž samozřejmě jsou závislé na technických standardech v rámci národních systémů což poté brání evropským službám a jejich zavedení. To vidíme především v oblasti železniční dopravy. Hlavní řešení, na kterých jsme pracovali, je jak to propojit do sítě, tento patchwork. Pan zpravodaj už se o tom zmínil, především to přeshraniční propojení, ale zároveň i určité nedostatky na národní úrovni, které zamezují vhodnému řádnému fungování evropské struktury. Dále, aby to byl takový intermodální systém, pokud jde o kapacitu, logistiku, která by umožnila kombinaci různých prostředků, Dále, aby to byla interoperabilní síť, která by umožnila operátorům přesun přes hranice, to znamená překonání té národní sítě a inteligentní řešení v oblasti dopravy, které chceme realizovat ve všech odvětvích dopravy. A zároveň lepší využívání této infrastruktury. Zpravodaj už se o tom zmínil. Je nesmírně obtížné vybudovat novou infrastrukturu. To samozřejmě to je jeden prvek. A zároveň chceme reagovat na obavy našich občanů pokud jde o dopad infrastruktury a jeho budování na jejich území. Dalším řešením by bylo maximalizovat využití stávající infrastruktury a budovat tu další infrastrukturu jenom v nezbytném případě. A zároveň zajistit to, aby tato síť TNT neznamenala pouze koordinační síť která by byla určitým indikátorem, ale zároveň, aby to bylo něco, co umožňuje dále rozvíjení této infrastruktury na straně členského státu. Pokud jde o náš návrh, my jsme samozřejmě provedli analýzu dopadu. Hmm, docela dlouhé období jsme měli, pokud jde o konzultace, začali jsme v roce 2008, na konci roku 2008 a 2011 v říjnu jsme přišli s tímto návrhem, čili tři a půl roku. Z pohledu komise to bylo nesmírně užitečné období. Měli jsme možnost promluvit si nejenom s hlavními aktéry této politiky na straně členských států a evropské instituci, ale zároveň se spolupracovali se všemi, kteří jsou součástí této infrastruktury na straně regionů, odvětví, průmyslu, operátorů, nejenom těch, kteří budují infrastrukturu, čili se všemi aktéry, na které to má dopad, tato infrastruktura, pokud jde o projekty, pokud jde o využívání těch, této infrastruktury. Přišli jsme s různými možnostmi, Jednak to byla ta možnost nula, to je vždycky součást analýzy dopadu, to znamená neměněná politika, pokud jde, řekněme, o vylepšení stávající sítě pokrytí těch prázdných míst, mělo by to jistě určitý dopad na fungování vnitřního trhu, ovšem ta interkonektivita by byla nízká. A zároveň je zde šlo i o otázku periferních oblastí v Evropě, které prostě zatím ještě nemají dostatečný přístup na vnitřní trh. Přišli jsme s dvěma možnostmi v rámci politik, nebudu zacházet do podrobností. Tyto dvě možnosti samozřejmě máme z asi 25 různých příležitostí, možností, ovšem z, a, redukovali jsme to na dvě. Ta první možnost, jednak využít stávající priority, stávajících projektů, které už jsou součástí naší infrastruktury, tak jak to připravili jednotlivé členské státy společně. Myslím si, že to dává smysl. Máme zde eh, Lyon, eh, Turín, například propojení, nebo severní pruh, propojení severní části Evropy. Čili určité hlavní oblasti, na kterých již pracujeme a propojit je a zároveň, aby ten implementační mechanismus byl potom robustnější, takový stabilnější. To, je, to byla první možnost. A druhá, které se přikláníme, to znamená nemít tyto hlavní osy, ale snažit se spíše uplatnit evropskou metodologii, skutečnou evropskou síť, takzvanou evropskou mm, klíčovou síť, nebo řekněme určité jádro evropské, čili to byly dvě možnosti, které jsme zvažovali. Asi to nemůžete přečíst, ono je to opravdu drobným písmem, ale snad to máte k dispozici ve svých složkách. Když jsme porovnali tyto dvě možnosti, tato dvě řešení, Obě dvě představují zlepšení, to jisté, Dvojka tam vidíme zvýšený ekonomický dopad, pokud, protože ta síť v podstatě, tím, že jsme vytvořili si, tak to má mm, kvalitnější dopad než jednotlivé, jenom samostatné projekty. A zároveň to zlepšuje konektivitu mm, v rámci evropského celoevropského území. Zároveň to bylo zajímavé, toto druhé řešení s ohledem na environmentální dopad, účinnost, bezpečnost tohoto systému. A dále zároveň biodiverzita, využívání um, územní plánování a tak dále. Mnohem kvalitnějším způsobem jsme využívali tuto infrastrukturu, to znamená, že dopad na životní prostředí byl nižší. To je tak ve zkratce Eh, náš postup v rámci analýzy dopadu. To nás vedlo k návrhu komise, který jsme předložili v říjnu 2011. Dovolte, abych to shrnul, některé ty hlavní prvky, jestli dovolíte, pane předsedo. Přijít s návrhem nařízení pro TNT, tak aby to nebylo rozhodnutí, ale nařízení. Ta právní kvalita nezáleží samozřejmě pouze na tom nástroji, na, spíše na podstatě. Ovšem, roz, rozhodnutí prostě implementují členské státy, ty hrají hlavní roli, samozřejmě za pomoci institucí evropských, ovšem pokud přijdeme s nařízením, tak budeme moci v podstatě reagovat na tuto evropskou infrastrukturu, manažeři v oblasti, řekněme, přístavu, regionu, silniční infrastruktura, jak si Mm, takový všeobjímající přístup, který by umožnil zapojení všech aktérů a společnou implementaci TNT politik. Dále je to ten um, dvojí přístup, ta klíčová síť, takzvaná cool network, ta si myslím, že té se věnuje největší pozornost. Vytvořili jsme ji na základě evropské metodologie, kterou budeme, jsme připraveni předložit a prodiskutovat s vámi při nejbližší příležitosti. To znamená, hlavní cíl je propojení všech 27 členských států a propojení těch hlavních přístavů, které jsou v podstatě jakýmsi vstupem pro naše dopravní systémy a zároveň hlavní ekonomická centra Evropy. Čili nebudeme uh, se snažit propojit národní sítě, ale spíše přistupovat z určitého evropského hlediska, evropské metodologie, která vytvoří takovou tu klíčovou um, síť, která pokryje všech 27 států homogenním způsobem, ovšem bude fungovat samozřejmě společně s, s, s určitou komplexní síti na národní úrovni, podle priorit na národní úrovni. Obě tyto sítě by využívaly stejné standardy, to znamená stejný systém dopravy, ovšem ta klíčová síť tu bychom chtěli implementovat v roce 2030, čili s ohledem na politiky je to pro nás priorita, zatímco ta komplexní síť by měla být k dispozici v roce 2050. Ta je zásadní pro přístup všech regionů evropských do této klíčové sítě a tím pádem se dostanou nebo mají přístup na interní trh. Třetím aspektem nařízení je vytvoření standardů, infrastruktury pro všechny typy dopravy, pro všechny eh, oblasti projektu TNT, zajistit interoperabilitu a zároveň zajistit kvalitu, nejenom pokud je o environmentální dopad, ale i pokud je o inovace. Analýza dopadů mm, nešlo pouze o plánování, šlo i o nástroje pro realizaci, implementaci. Zde vidíme tři nejdůležitější, jednak koridory a koordinátory, o tom už se zmínil zpravodaj, definice práce těchto evropských koordinátorů, využívá stávající zkušenosti, které již máme k dispozici. Paní Karla Pejs nebo pan Žil Savary jsou dva koordinátoři za Evropský parlament, který, kteří pomáhají členským státům i komisi vytvářet i stávající prioritní projekty. Čili ano, zaměříme se nejenom na nástroje, ale i na tyto klíčové koridory, tyto klíčové sítě. Ta plánovací síť, eh, ta by se zabývala pouze to klíčovou sítí a zároveň eh, závazky, které vyplývají z této sítě. Ovšem jsou se některé problematické Eh, segmenty, kde právě navrhujeme tyto koridory, kde bychom chtěli propojit jednotlivé hráče, podívat se na inovativní finanční řešení, lepší synchronizaci investic na straně členských států, jednotlivých projektů, kvalitních nástrojů. Ovšem u těchto koridorů, té klíčové sítě, chceme zajistit to, aby ti, kteří operují dopravu v těchto koridorech, se zapojili do definice potřebných vylepšení dané infrastruktury. A dále je to nařízení, o kterém se chci zmínit, to znamená, to je um, evropský rozpočet nebo vůbec příspěvek z evropské strany, který jsme samozřejmě navrhli rovněž za komisi, pokud jde o, tři, o financování 31,7 miliard, které navrhuje komise. A seznam předem definovaných projektů, které by byly projekty, které by se dotýkaly této klíčové sítě a které považujeme za proveditelné do roku 2020, čímž bychom umožnili rozvoj této core network, této klíčové sítě, která tak abychom zajistili její plné fungování do roku 2030. Jsou to projekty, které maximalizují evropskou přidanou hodnotu, jsou to přeshraniční, pokrývají přeshraniční záležitost, dále zajišťují ta úzká místa, interoperabilitu, vzájemné propojení a intermodalitu. Ano, já vím, že hm, to asi nedokážete přečít takto na dálku, ovšem je to taková síť vlastně té hlavní sítě, která je propojená i s terminály, s přístavy, jednak je to pro pasažéry, pro náklad, pro vodní cesty, pro silniční dopravu. A nyní ta poslední záležitost, to je takový styliz, stylizovaná tato e, síť. V podstatě jsme se nechali inspirovat mapkami metra, vidíte to propojení, ty hlavní body této e, centrální sítě a zároveň barevně označené segmenty tam, kde bychom mohli využít jednotlivé koridory, které by usnadnily implementaci této klíčové sítě. A úplně na závěr, pane předsedo, politika, tak jak ji navrhuje Evropská komise, staví do velké míry na stávající stávající síti, zároveň se snažíme identifikovat ta bílá místa v rámci analýzy dopadu, snažíme se zajistit mobilitu našich občanů a zároveň i zboží, jakožto páteře naší infrastruktury v této oblasti. Je to pragmatické a zároveň ambiciozní řešení. Proč pragmatické? Protože využívá do maximální míry stávající infrastrukturu, Myslím si, že z ekonomického i finančního hlediska, i protože vlastně budování infrastruktury je prostě nesmírně obtížné, jsme se snažili využít do maximální míry to, co již máme k dispozici. A zároveň jsme se zaměřili na konkrétní priority, Ovšem je to i řešení ambiciozní, protože se snaží o posílení těch závazků ze strany členských států, to znamená dostat těm závazkům, dodat tuto si do roku 2030 a zároveň určité závazky ze strany EU a institucí, tak abychom přišli s ambiciozním rozpočtem a zároveň s nařízením, které bylo proveditelné u této klíčové sítě. A zároveň, pokud jde o nástroje realizace, především ty koordinátory a koridory o, které, o kterých jsme se ji zmínili. Asi jsem hm, hovořil déle než čas, který mi byl vymezen. Ovšem děkuji vám za pozornost, pane předsedo, a těším se na diskuzi. Děkujeme, říká pan předseda. Já si myslím, že to je opravdu nesmírně užitečné. Celý tento kontext to je oblast, na které jsme zatím nepracovali, proto je velice dobré, že jste nám nastínili ty hlavní směry. Já si myslím, že ano, my bychom všichni měli mít tyto krásné mapy u nás v našich kancelářích k dispozici, abychom viděli, jak jsme daleko v tomto projektu to. Pane Kaparaty, já vy jste v podstatě přišel s určitým úvodem, tak bychom si vyslechli stanoviska jednotlivých stínových zpravodajů a poté bych ještě poprosil pana zpravodaje, čili paní Ivanova dává vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Je nepochybné, že rozvoj transevropské dopravní sítě je velmi důležitý nejenom z hlediska fungování společného trhu, ale také pro mobilitu osob a služeb a zboží. Ehm, já se tedy budu soustředovat na tři body. Ehm, potřebitelé, technický aspekt a finanční aspekt tohoto návrhu. Něco z toho už pan zpravodaj jste řekl. A já si myslím, že důležité ve vývoji TNT by mělo být nevytvářet další administrativní eh, zátěž a hlavně nebránit přístup eh, pasažérům k sítím a samozřejmě nespůsobit zvyšování spotřebitelských cen. Pan Koferaty a také komise hovořila o problematice harmonizace a o standardech infrastruktury. Já si myslím, že to je velice důležitá věc a určitě je třeba, aby informace pro eh, cestující eh, byly dostupné o možných návaznostech, eh, spojích, návazností spojů, interoperabilitě a tak dále a také možnosti stěžovat si na špatné služby a opět napříč eh, různými druhy dopravy. Hovoříte o možnostech eh, kombinovaných jízdenek, dále problematika starších osob a osob s omezenou pohyblivostí, eh, poněvadž tady jsou ty standardy velice rozmanité napříč členskými zeměmi. Kromě spotřebitelských záležitostí by se tento návrh měl zabývat také specifických aspektů v některých členských zemí, například tam, eh, kde je nízká hustota eh, osídlení a nejsou zde alternativní trasy. Pokud se týče finančních záležitostí, bylo by dobré, kdyby se eh, náročné projekty mohly roztáhnout na delší období. No a kromě toho velice často dochází ke spožďování projektů Eh, poněvadž naráží na odpor místních obyvatel. Čili mm, i těmito kontroverzními projekty je třeba se zabývat. Nyní k technickým aspektům, to je můj druhý bod. Hovořilo se tady o otázce evropského koordinátora a o možnosti mm, naložit na tohoto koordinátora ještě další úkoly. Já myslím, že tady je důležité, aby se jasněji vymezil a vyčistil ten jeho statut, protože eh, zatím mě není jasné, eh, jaký by byl mandát, jaké jsou vazby, podle jakých kritérií přesně má být volen a tak dále. Eh, toto, myslím, je třeba vyjasnit dříve, než začneme těmto koordinátorům dávat další úkoly. No a poslední bod k finančním aspektům. Já souhlasím se zpravodajem, že zdrojů je málo a že jsou nedostatečné a že bychom měli zkoumat další možnosti. V této souvislosti bych se zeptala komise, jak zde vidíte roli pro Evropskou investiční banku, pokud se týče těchto strukturálních, infrastrukturních strategických projektů, poněvadž my tady máme tady eh, nástroj pro euro, další eh, nástroje, čili jaké jsou možnosti nějakých dalších eh, nástrojů finančního engineeringu, eh, které by mohly prospět těmto projektům. Děkuji vám, paní Ivanova. Nyní pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, panu Koferatimu a komisi. Mám první otázka, možná, že bude taková nějaká příliš základní tato, toto nové nařízení skutečně napraví situaci v oblasti TNT? Já bych skutečně rád slyšel z úst komise, eh, jaký přínos má mít tady toto nařízení. Mají to být opatření, eh, má to být eh, něco, co tedy dá právní základ úsilí evropským Eh, institucím, aby tedy měli větší páku na členské země a mohli je eh, nutit k tomu, aby opravdu realizovali ten Shonen projekt. Já mám mnoho let zkušeností v politice, zejména eh, regionální a mm, obecní úrovni. A když tady vidím v bodě tři koncepční plánování, tedy odhledneme-li od daní, tak plánování, zejména to územní plánování, je zásadní věc pro občany. Kdykoliv se snažíme e, postavit nějakou silnici, vždycky jsou proti tomu protesty. Kdykoliv se snažíme postavit novou železniční trať, všichni protestují anebo říkají, že to máme dát do tunelu. A tak podobně. My jsme se pokoušeli Eh, to rozhodování přenést z místní úrovně na, na regionální a to je téměř nemožné. Existují zájmy, které eh, tedy eh, tvrdíme, že jsou to zájmy národní, tedy zájmy vlády nebo parlamentu, ale toto je prostě strašně obtížné. Já to nechci dále komplikovat, ale jenom se ptám, jestli jsme to také zvážili. Tolik moje první otázka. Druhá otázka k financím. A to vlastně navazuje na vaše otázky, paní kolegyně. Bude to znamenat více peněz pro projekty? Protože peněz eh, máme málo, jak víte, pane Koferaty. My jsme tady také v krizovém výboru a tam jsme to opravdu dobře viděli. Protože eh, víme, jak to vypadá s ekonomickou situací. A moje třetí otázka. Samozřejmě eh, to je k těm opatřením. Jestliže členské země říkají, ano, tak to může financovat Evropa, ale my žádné peníze nemáme. A jestliže chceme propojovat Evropu, a o tom to vlastně je, a jestliže tedy nemáme propojené sítě uvnitř členských zemích, tak co chceme přeshraničně propojovat? Já jsem na jihu Švédska a my tady máme nový most a ten vytvořil jakoby nový region a Eh, tedy když prostě ten, ten most eh, přejedete, tak eh, nastanou obrovské problémy. Ten most samotný je dobrý. A teď ještě je ta otázka evropského koordinátora. Co to má být? Co to mají být za opatření? jaká opatření bude tady zavádět, nebo a jak je vlastně může nějak vynucovat, vynucovat nějaké, nějaká nařízení nebo nějaká rozhodnutí eh, v účlenských zemí. No a ještě mám čtvrtou otázku, velmi jednoduchou. Nákladní vlaky se pohybují průměrně rychlostí 30 km hodině. A e, e, když máme tedy e, vlak z rudných dolů u nás na severu až někam do přístavu ve Španělsku, mě by zajímalo, jak dlouho to může trvat. Protože mě, mě bylo řečeno před pár lety, že ta průměrná rychlost byla skutečně 13 kilometrů. A a, a přejíždění hranic téměř, eh, téměř tedy nemožné, museli se měnit lokomotivy, měnit vlaky, interoperabilita veškerá žádná. Já, to je všecko, co chci říct. Já tedy musím říct, že to z celého srdce podporuji, ale mám určité pochybnosti, možná, že bychom potřebovali silnější opatření. Ano, děkuji. Děkuji eh, za eh, vaše otázky. A ještě tam mám paní pan Milan a pak ještě další eh, dva kolegové se přihlásili. Paní Rüle. Tak to je hezké, že se dostávám na řadu hned po panu Šmitovi. Protože my mm, jsme z různých stran a máme také různé pohledy na věc. Já jsem ze Stuttgartu, eh, která, eh, města, které je známo z tisku zejména kvůli těmto problémům. A mohu vám říct, že kdyby komise zahájila nějaké správní řízení ve Stuttgartu nebo chtěla nás nutit, abychom něco postavili, abychom to postavili rychleji, tak eh, to by tedy narazila velice těžko. Mělo by to naprosto opačný eh, vliv. Eh, tady by mě zajímalo, jestli by nebylo vhodné, kdyby ti koordinátoři měli jakousi takovou dohodovací roli, protože my skutečně něco potřebujeme zejména u velkých infrastrukturních projektů, protože eh, občané se samozřejmě ptají, jestli mají smysl tyto projekty a jestli jsou to ty správné projekty, ze kterých, na které mají vynakládat peníze. Čili ve Stuttgartu to bylo také. Zdá, ty prostředky jsou vynaloženy správně, nebo jestli ten projekt by nebyl lepší v jiné podobě. A samozřejmě, že když eh, se tady do toho vloží další strany, tak to bude vést ještě k dalším průtahům. Samozřejmě eh, komise říká, že je správné, že tady nebo je správné, že chce spolupracovat se státy, regiony, obcemi a tak dále, že je tady nějaká smíšená zodpovědnost a bylo by dobré, aby tedy v této situaci od začátku bylo jasné, jak mají vypadat dohodovací nástroje. To je jedna věc. Samozřejmě já podporuji eh, zpravodaje, ale znamená to také, že musíme přesně definovat roli koordinátorů a já si myslím, že jeho působení by skutečně mohlo přispět, mohlo být přínosem a prostě my bychom měli k tomu jako výbor přispět. K dalším bodům. Hodně se hovořilo o penězích a já většinou souhlasím s tím, co by řečeno, nicméně existují ještě i další finanční problémy. A sice velké projekty, když se podíváte na to, jak jsou vyhlašovány, zjistíte, že většinou stojí dvakrát tolik, než je původně rozpočet. A samozřejmě ty soutěže o dodavatele tím pádem neexistují. Toto jsou prostě zkušenosti z velkých stavení projektů, dopravních projektů a tak dále. Prostě to dovinásobování nákladů. Je možné, že na jedné straně se tyto náklady podhodnocují už v té vyhlašovací fázi, aby s tím souhlasili občané, anebo Eh, je, to, je tady potom taky problém, že jakmile je nějaký problém, tak eh, je tam garance toho, že dodavatel dostane všechny ty více náklady uhrazeny, tak to taky možná není v pořádku. Pan Milan? Děkuji, pane předsedo. Já bych rád eh, chtěl poděkovat panu Kofratimu a zástupci komise za jejich prezentace. Já souhlasím s těmi hlavními problémy, které byly představeny zástupci Evropské komise, zejména co se týče stávající dopravní sítě Evropské unie. Opravdu tu máme takový patchwork a ne řádně propojenou síť, vše je rozdrobeno. A opravdu tu chybí to řádné propojení jednotlivých dopravních segmentů, takže závažným problémem tu je ten nedostatek interoperability. Opravdu to srovnání, které se vyskytuje na straně 11 toho hodnocení dopadu, to mne překvapilo. Bylo to srovnání těch investováních investovaných prostředků v oblasti železnice mezi Norimberkem a Ingolštatem 2 miliardy eur, které na to byly vynaloženy a urychlilo to um, cestu o 25 minut. Nicméně vlak, který pak vycestuje z Německa do Itálie, ztrácí mnoho času na rakouských hranicích a to proto, že rakouské úřady nepřijímají to technické hodnocení, které je provedeno v Monaku a to zase vede k obrovským finančním ztrátám. Já eh, tu zastupuji zemi, která eh, má tedy bohužel ještě velké spoždění, co se týče eh, dopravní struktury, tedy hovořím o Polsku. A z toho důvodu je mi celé toto téma velice blízké. Chtěl bych ještě říci, pane předsedo, že zásadní problém, který tu vidím v tom zhodnocení dopadu, je problém tedy financování. Ten dokument, který předkládá Evropská komise, poukazuje na to, že bychom měli upřednostnit možnost dvě, Nicméně tato možnost je z finančního hlediska dražší o 15 miliard eur ve srovnání s tou první možností. Takže moje otázka je, jak komise vlastně toto financování zajistí tedy financování eh, rozvoje této sítě v rámci možnosti dvě. Za druhé, chtěl bych se připojit také k těm otázkám položeným ze strany mých kolegů, tedy ohledně navýšení eh, byrokracie. Eh, například prostřednictvím té role koordinátora. Jak komise chce zajistit to, že tyto dodatečné pravomoci nebo výkony funkcí, které budou přiděleny koordinátory, nepovedou ke kon- v konečném důsledku k stížení eh, realizace těch projektů a budování infrastruktur. Za třetí, v tom hodnocení dopadu mi chybí jedna věc a tou je, přesný popis řešení ekologických problémů. Už to zazněl jeden konkrétní příklad, byl to ten zmíněný případ Stuttgartu, který všeobecně znám. Došlo ke spožděním vzhledem k tedy projevům sociální nevole. My například i u nás máme také celou řadu projektů i ekologického rázu, které e, vlastně spožďují realizaci celou řadu projektů poblíž e, například Baltského moře. Eh, tam jsou ty projekty, které jdou naprosto proti cílům projektu Natura 2020. Jak eh, se komise hodlá vypořádat s touto problematikou, protože těch případů je čím dál více? Eh, myslím si, že tato ekologická problematika je rozhodně velice důležitá, řekl bych čím dál důležitější je třeba také brát v potaz i ty sociální otázky, které jsou vyjádřeny v daných zemích. Ano, my tu máme určitý časový limit. Samozřejmě jsme si přáli, eh, aby pan Koferaty měl možnost projednat svoji zprávu, ale máme tu ještě další řečníky, takže prosím, aby pan Baltazary byl poměrně stručný ve svém příspěvku. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, já pokusím pohovořit eh, co nejstročněji. V první řadě bych chtěl poděkovat panu Koferatimu i zástupci komise. Myslím si, že programování je naprosto zásadní, aby se řádně rozvinul náš vnitřní trh, aby to vedlo tedy k eh, nezbytným investicím a nezbytnému růstu, aby byla Evropa lépe připravena na budoucnost. Jak již předeslal pan Koferaty, role koordinátora je naprosto zásadní a měl by být takovým určitým zprostředkovatelem, zprostředkovatelem mezi nejrůznějšími úrovněmi, mezi tou místní, regionální, národní a měl by být do určité míry i zodpovědný za realizaci sítě. Tato dopravní síť by měla také brát v potaz geopolitickou a geoekonomickou taky vývoj oblasti. Například konkrétně oblast Středomoří může být poměrně centrální oblastí, protože třetina například námořní dopravy právě se soustředí na tuto oblast. S Suezkým proplavem k nám směřuje celá řada eh, obchodních lodí z Číny, z Brazílie, z ostatních oblastí světa a je třeba pak rozeslat to zboží do své cílové destinace co nejrychleji. Takže je třeba opravdu podpořit tyto centrální sítě, aby se zajistila tedy rychlost a bezpečnost přepravy po Evropě. No a pak na mapě máme celou řadu děr, například jak je to na Balkáně. Právě jsme tedy eh, přivítali pozorovatele z Chorvatska a v krátké době teoreticky přistoupí do Evropské unie v nadcházejícím eh, období, pak Srbsko a další. A mne překvapuje, když tedy zaznamenávám, že v projektu takového druhu nebyla oblast Balkánu vůbec zapracována. Například ten koridor 8, eh, který Eh, předtím byl navrhován, tak nyní se s tím vůbec nepočítá. Pak otázka financování těch 30 miliard eur, 20 eh, miliard z Unie a 10 z fondů soudržnosti. Tyto fondy by měly být pro provádění těch eh, staveb, té výstavby, eh, která bude sloužit k propojování systému, dálnic, železnic, eh, celkově tedy systému té sítě. Takže tady pak budeme mít opravdu zapotřebí velké eh, finanční částky. Takže tímto se obracím na komisi, zda by například ty projektové dluhopisy nemohly být zapojeno do programování, protože v opačném případě to bude k ničemu. Některé země bez dostatečných finančních příspěvků vůbec nebudou moci zrealizovat eh, ty příslušné plány této sítě. Děkuji a nyní paní Vhajen. Vielen Dank, ich möchte... Děkuji vám. Já bych chtěla ještě krátce navázaná. paní Riele, pokud se týče otázky koordinátorů nejrůznějších plánovacích procesů. Já jsem z hraničního regionu a intenzivně se zde tedy eh, jedná o přeshraničních projektech, třeba eh, spojení Antwerpy Duisburg. A prostě nedá se to prosadit, poněvadž jsou tady konfliktní zájmy, jsou tady národní eh, zájmy a mezi třemi zeměmi a musíte to koordinovat, tak prostě to skutečně funguje velice těžko. Navíc se hromadí finanční problémy. Jestliže tedy, jestliže tedy trasa je vedená nějakou oblastí, ze které hostící stát, hostitelský stát nemá žádný hospodářský prospěch. No já si myslím, že i tady je třeba toto, že pokud existuje celoevropský zájem na eh, zlepšení, tedy na prosazení tohoto projektu, tak skutečně tady je třeba eh, to prosazovat nějakým lepším způsobem. A to vlastně znamená, že eh, tento, tento program by měl mít větší, silnější finanční rámec, eh, poněvadž eh, on se vlastně zabývá jenom financováním, plánování, projektování, ale mm, realizace projektu už leží na členských zemí a tam to může zkrachovat. Eh, může to tedy zkrachovat na nedostatku prostředků finančních, ale také třeba na tom, že by ten stát si přál tu trasu vést nějak jinak, měl by z ní větší prospěch a podobně. Děkuji vám všem. A já bych tomu taky dodal krátký komentář. Já si myslím, že celá otázka interoperability a standardů, o kterých se tady hovoří v této zprávě, to je eh, jedna z velkých eh, výhod. Já myslím, že ta eh, interoperabilita by se skutečně měla prosazovat energičtěji v našich koridorech, protože kolega Brian Simpson Eh, je velice frustrován v této oblasti a říká, že třeba eh, technické předpisy, jejich zájemné uznávání, to skutečně jde přímo proti zájmu společného trhu. A je to v mnohých oblastech. A zdá se, že tedy zejména na evropských železnicích se právě tato problematika úplně ignoruje a možná, že by toto mohlo být eh, věc, které by se náš výbor mohl více věnovat. A já jsem tedy chtěl navrhnout, aby nyní promluvil pan Koferaty, a možná, že by bylo lepší, kdyby se vyjádřila nejdříve komise, ano? Takže pan Piché, kdybyste prosím během pár minut mohl stručně odpovědět na eh, některé otázky, které vystaly právě z vaší prezentace. Děkuji vám, pane předsedo tak eh, zaznělo tady toho opravdu mnoho. Já eh, tedy na něco odpovím, ale možná, že by bylo eh, lepší, nebo že bych tedy navrhnul poslancům, kteří to přejí, abychom to ještě potom projednali bilaterálně. Takže, pokud, pokud se týče přístupnosti, to je článek 43, takže skutečně to tam máme, včetně intermodálních lístků, inovací a tak dále. Samozřejmě, že jsou to doplňky eh, k dalším politickým iniciativám, ale určitě eh, je to eh, součást naší debaty a tohoto návrhu. Pokud se týče zapojení občanů, role koordinátorů a také mediátorů, o tom hovoří mnozí, tak to je samozřejmě naprosto zásadní věc infrastrukturní politiky na všech úrovních zprávy. A způsob, jak se k tomu stavíme, je, že analyzujeme odpovědnost jednotlivých úrovní státní zprávy a jestliže tedy se má projekt projednávat s občany, tak to je samozřejmě eh, to je samozřejmě zodpovědnost na národní úrovni a myslím, že celkem nemá smysl, aby se to přenášelo na evropskou úroveň. Ten eh, příklad Stuttgart 21 je jasný. Na druhé straně ovšem bychom chtěli tento projekt, tento, tento proces jaksi urychlit, usnadnit jeho fungování. Je tady často problém komunikace, často není dobře zvládnutá a naši koordinátoři už eh, se tím trošku zabývali. Třeba eh, v tom Stuttgart 21 eh, bylo tedy dohodnuto, že nebude Petr Valaš, který je koordinátorem, že do toho nebude vstupovat z důvodů, které byly, které, které byly tedy s jasně řečeny. No, mm, tady máme ještě další jména, třeba Pat Cox, o který bychom mohli hovořit. Čili koordinátoři by samozřejmě mohli sehrávat svoji roli při eh, propagování těch osvědčených postupů, přípravy a implementace projektů. Ale jedním z hlavních problémů je proto, aby se občané získali pro investici. Je tedy eh, problém v tom, že mezi plánem a mezi zahájením projektu oplyné velice dlouhý čas a e, velice často se tady nic neděje, není tady žádná komunikace, takže občané mají takový nějaký pocit, jako by to šlo nad jejich hlavami. E, takže možná, že prostě ten, ten koordinátor, ten facilitátor, že toto je role, která by mohla být posílena. A také je třeba eh, říci, že zodpovědnost za realizaci projektu to je na členské zemi a nemůže být eh, přesunutá na evropskou úroveň. Eh, jinak pokud se týče koordinátora koridoru a nebyrokratičnosti, tak samozřejmě my tedy eh, máme koordinátory, chceme jejich roli posílit eh, podle současného návrhu a v podstatě ten dopad je zhruba takový, eh, že chceme usnadnit tyto projekty, urychlit je, aby byly efektivnější a rychleji implementovány. Čili já si myslím, že tady není hm, třeba se bát více byrokracie. Podstatné je to pro české země, že jejich zodpovědnost zůstává nedotčena. Současně s tím, a to je velice důležitá otázka pana Šmita, eh, také někteří další se k tomu přidali, zda tento rámec eh, bude mít nějaký přínos, nějaký větší dopad než stávající rámec. Tak eh, budeme mít tedy lepší plánování, poněvadž nejde pouze o ta rozhodnutí na vysoké úrovni politické, jde také o dopravní toky, stávající infrastrukturu a to znamená identifikace priorit, zejména pro plánování, což usnadní implementaci projektu. A samozřejmě eh, také vzhledem k tomu, jakým způsobem jsou eh, ta právní ustanovení formulována, tak já myslím, že tady by skutečně měla, nastat eh, výrazná debata mezi radou a parlamentem, poněvadž nám tady jde o větší flexibilitu. My jsme měli hm, velice dobrou, přiměřenou výměnu a debatu 21. března a e, zároveň tedy e, komise umožňuje velký prostor pro členské země, pro jejich angažma a e, v podstatě jde o to, aby členské země budování své infrastruktury umožňovaly vznik té celoevropské sítě. No, pokud se týče ten T, tak tady myslím, že se volá po více financí na evropské úrovni, možná také na národních úrovních, poněvadž je to skutečně evropská eh, síť, eh, má to své priority, vyžaduje to své investice a zaměření na ně. A mělo by to být tak, že skutečně eh, ten nový rámec měl usnadnit přípravu projektu, že ty projekty budou nakonec lepší. A myslím si, skutečně jsou tady eh, je důvod pro to, abychom ten rámec měli velice jasný předtím, než začneme vyjednávat o více víceletých finančních výhledech a také eh, chceme tedy, aby byla, eh, byl solidní spolufinancování z evropských peněz, protože to je vždycky problém a současně s tím ovšem chceme mít lepší nástroje pro přípravnou fázi projektu, včetně inovativních finančních instrumentů, eh, nástrojů a možností Evropské investiční banky a lépe slaďovat financování a nástroje eh, mezi národními penězi, evropskými penězi a dalšími eventuálními účastníky. Čili musím říct, že to skutečně není nějaké zázračné řečení, řešení pro všechno, ale určitě dojde k usnadnění realizace a přípravy mnohých projektů v infrastruktuře. A pokud se týče peněz, tak to snažíme řešit do maximální možné míry. Děkujeme, opravdu děkujeme za všechny tyto informace. Naši kolegové si určitě ponechají kontakt, určitě se nás ještě obrátí. Pane Koferaty, možná velice stručně na závěr, protože ano, já, abychom měli čas teda už na tu vaši další záležitost a zároveň, abychom nějak potvrdili časový harmonogram. Děkuji. Já se pokusím vyjádřit velice stručně. V první řadě bych rád poděkoval kolegům za jejich příspěvky, za jejich otázky. A v podstatě jsem se dozvěděl o určitých aspektech, které budou velice důležité pro vypracování našeho návrhu. Také bych rád poděkoval panu Pekemu eh, za to, jak uzavřel ten svůj projev právě tím, eh, co, myslím, všichni můžeme sdílet. Tedy je třeba být realističtí a ambiciozní. Realističtí, protože je třeba brát v potaz náklady a co se týče ambicí, tady bych rád zopakoval, že tato práce na téma nadnárodních dopravních sítí si vyžaduje opravdový koncenzus, aby byla vůbec tato práce provedena. My jsme již zaznamenali, že existují určité rozdíly mezi těmi, kteří tedy rozhodují a těmi, oblastmi, které jsou zvoleny. Často ale příslušná ministerstva nebo instituce nedobře interpretují ta vyjádřená přání občanů a myslím si, že i na této oblasti je třeba zapracovat, je třeba zajistit nezbytnou účast občanů, aktérů, abychom mohli mít ty správné postupy, pro práci a aby se také snižovaly ty negativní dopady na eh, celou práci na infrastruktuře. Já bych rád zdůraznil právě tento aspekt, protože si myslím, že s tím i ostatní budou souhlasit. Děkujeme ještě jednou. Děkujeme za to, že jste se ujal tohoto důležitého stanoviska, čili pošlete nám návrh, tak abychom to měli k překladu 35 Zvážíme poté tento návrh v 21. 26. Lhůta pro pozměňovací návrhy konec července, to znamená v říjnu bychom to měli projednat, hlasovat. Výbor pro dopravu se tomu bude rovněž věnovat. Určitě se velice rádi zapojí do této problematiky, čili ještě jednou děkujeme. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. Ještě než k tomu dojde, rád bych zde přivítal pana Plenkoviče, který je druhým pozorovatelem za Chorvatsko. A vidíme, zde ne, nebudete mít zelenou kartu, budete mít růžovou kartu, i když teda zatím nemáme nikoho z, um, z této skupiny pozorovatelů v našem výboru, tak jsme nesmírně rádi, že jste mezi nás přišel. Děkujeme. A nyní je to druhé, druhé stanovisko pana Koferatyho, který opravdu pracuje velice tvrdě je to stanovisko, které se týká zprávy pro výbor EMP. Je to Bílá kniha Evropské unie, agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. Paní Umen Reuter je zpravodajkou ve výboru EMP. Máme zde stínové zpravodaje, já nevím, kdo vystoupí za EPP. Paní Hanslik vystoupí za EPP. Pan Kreuzmann, pan Mandes, vystoupí za liberály, paní Turnen zde není, paní Rule. Já budu zastupovat ECR. Pan Dion je zde rovněž mezi námi. Pane Koperaty, možná takové, takový úvodní přehled. Bohužel nemáme dost času, takže se do toho rovnou pustíme. Děkuji, pane předsedo. Co se týče významu důchodu, myslím si, že to všichni obecně velice dobře známe, takže nemá cenu eh, o tom nějak příliš ze široka hovořit. Komise poukázala na to, že je zapotřebí vypracovat zelenou knihu a následně bílou knihu. To samo o sobě prokazuje, že tedy tato otázka se již eh, stala uh, a opravdu naléhavým tématem pro naši Evropu. Rozhodně není náhodou, eh, že eh, ten nadpis zní tedy udržitelné, přiměřené a spolehlivé důchody protože stávající hospodářská krize má negativní dopady a ty vedly k tomu, že se zdůraznila právě otázka udržitelnosti penzijních systémů a zároveň to vedlo také i k navýšení počtu osob, které tedy budou vyžadovat tento způsob ochrany. A z toho důvodu je nezbytné sladit více systémy mezi jednotlivými zeměmi a to právě z celé řady důvodů, jako je to například i u těch dopravních systémů. Tady je třeba zapracovat i na té sociální oblasti. Takže v rámci toho procesu harmonizace je třeba poukázat na některé konkrétní oblasti a předložit nezbytné postupy. Já se eh, soustředím zejména na ty hlavní problémy. Abychom tu měli eh, zaručenou stabilitu, je nezbytné sladit i ten věk odchodu do důchodu v evropských zemích a propojit tento věk eh, postupně, jak se tedy navyšuje i očekávaná délka života. Myslím si, že něco takového nemůže probíhat automaticky a rád bych to ještě lépe vysvětlil. Hospodářství zažívá dlouhodobé negativní cykly a v takovýchto situacích většinou ten, eh, ta očekávaná délka života nenarůstá stejným způsobem, ale spíše v takových situacích se i snižuje. A proto je nezbytné, aby se zajistila tedy stabilita systému, sladit eh, i tento věk u mužů i u žen odpovídajícím způsobem podle hospodářské situace. A pak tedy příslušný věk pro odchod do důchodu eh, by měl být také sladěn i s, tím, s těmi případy, kdy třeba si daní lidé přejí i nadále pokračovat zapojení v tom aktivním životě, ale nemělo by to vést k nějakým podmínkám, které budou kontraproduktivní pro celý ten systém. V posledních letech se navýšil počet lidí, kteří odešli předčasně do důchodu. Ty důvody jsou většinou vstávající krizi, která postihuje jak průmysl, tak oblast služeb je třeba tedy se zaměřit i na tu oblast předčasného odchodu do důchodu, ale zároveň také zajistit, abychom měli takové hospodářství, které poskytuje eh, pracovní místa, aby tu byl dostatek práce pro všechny a zároveň tedy, aby tedy ochrana, co se týče tedy finančního zajištění důchodcům, tu byla eh, řádně ohodnocena. Samozřejmě je třeba si uvědomit, jak, eh, jaké odvody, eh, příspěvky odváděli lidé v těch posledních letech předtím, než odešli do důchodu. Takže je třeba, aby to byl tedy systém, který se bude eh, zakládat na příspěvcích, ale aby tento postupně přecházel také na kapitalizační systém, tedy na tom, jak lidé vlastně postupně přispívali do důchodového systému. Eh, vzhledem k tomu, že tedy eh, v současné době i co se týče profesí, které zastávají lidé, tak tady existuje určitá fragmentace a je třeba tedy, aby to do určité míry nějakým, nějakou doplňkovou penzi bylo ještě doplněno. Toto je důležitý bod, je zmíněný v té bílé knize. Myslím si, že je to nejdůležitější část, kterou bychom měli projednat. Uh, tedy, že je nezbytné individuálně zvažovat jednotlivá řešení, která by zajišťovala právě tu, eh, tu nezbytnou kapitalizaci i toho doplňkového, eh, i ta, toho doplňkového důchodu, tak jak je to navrženo v druhém pilíři. Postupné vytváření eh, nebo postupné vytváření těchto penzí a slaďování toho věku odchodu do důchodu. Tady to postihuje zejména ženy. Pokud si přejeme sladit tento, tuto věkovou hranici, je třeba ale brát v potaz, že ženy mají určité období přerušení v jejich profesních aktivitě, protože většinou se tedy věnují i péči o děti výchovuje eh, dětí a je třeba tedy eh, se speciálně zabývat eh, tou otázkou věkového limitu odchodu žen do důchodu a uznat tedy i právě to přerušení, ke kterému došlo v jejich pracovním životě. Někdy je to samozřejmě naprosto nezbytné, musí dojít k tomuto přerušení z důvodu Eh, například eh, samotného porodu a období po porodu. A způsoby této pomoci, a eh, to, to je třeba teprve zvážit, ale rozhodně tady to samotné mateřství nemůže být vůbec vyloučeno z celého procesu. Je třeba také brát v potaz jednotlivé prvky, které mohou posílit tu harmonizaci těchto veřejných systémů a zajistit také to, že to, eh, ty doplňkové penze ty budou brát v potaz i nové situace, například mobilitu, ke které dochází v Evropě. Evropě například ta přenositelnost a nezbytná kritéria, nejrůznější technická kritéria, ale i fiskální kritéria, která se právě týkají pak toho celkového určení penzí i to, eh, těch doplňkových penzínů a pak nabídnout tedy opravdu reálná řešení v budoucnu. V podstatě, co očekáváme od těch veřejných důchodů, Přejeme si, aby tedy existovaly, ale zřejmě tedy i z důvodu druhého pilíře by to mělo být nějaká, nějaká doplňková penze. To je v podstatě víceméně vše, co jsem si přál nyní říci, ale v rámci debaty se můžeme věnovat i konkrétním tématům. Děkuji. Děkuji vám za velice jasný úvod. Je to opravdu zásadní téma. Paní Hanslik, prosím. Děkuji bardzo, pane předsedající. Já chtěla bym... Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda představila několik názorů za paní poslankyni Petikainen, která nemůže být bohužel dnes přítomna. Týká se to konkrétně tedy Bílé knihy a některých konkrétních bodů. V první řadě závěry Evropské rady z roku 2010, co se týče boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tady zaznělo, že starší obyvatelé jsou nejvíce tedy zranitelnou oblastí a mohou se tedy stát tou nejchudší složkou společnosti. Je třeba zajistit, aby měli stabilní, zaručené důchody ale aby tedy i ta hodnota důchodu byla i ekonomicky vůbec schůdná v dané situaci. Takže kolegyně podporuje návrh Evropské komise, aby tu byly stabilní penzijní eh, fondy a způsoby sociálního zabezpečení. Druhá věc, pan zpravodaj to již zdůraznil a kolegyně má stejný názor jako pan zpravodaj, je třeba vylepšit eh, úroveň přeshraniční spolupráce, co se týče eh, vlastně výpočtu a přenositelnosti těchto eh, důchodů a důchodových nároků Eh, z jiné země. Týká se to v dnešní době čím dál více osob, protože eh, čím dál více osob vlastně provádí svoji nebo vykonává svoji eh, svoje zaměstnání v různých zemích v průběhu svého profesního života, takže je třeba zajistit i tuto úroveň spolupráce přeshraničně. A za třetí, co se týče zajištění Eh, důchodu, pak je tu tedy nezbytná určitá míra doplňkovosti, brát v potaz určité eh, těžké hospodářsky složité situace. Tady eh, navrhuje kolegyně ambicioznější způsoby řešení. Za čtvrté, letošní evropský rok se týká aktivního stáří a proto má kolegyně žádá, abychom konkrétně právě v tomto roce se věnovali těm otázkám toho, jak přizpůsobit tu profesní kariéru v právě v tom období, kdy se již přibližuje k důchodovému věku. To jsou tedy připomínky, které jsem chtěla předložit jménem kolegyně Petty Kennen. Uh, a, a samozřejmě, že jakýkoliv příspěvek, který vyjádříte k těmto jim připomínkám, já ji sdělím. Děkuji vám. Děkujeme, pan Mandes. Uh, thank you, Chair. <clears throat> I have to apologize, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám za kolegyni, která bohužel mezi námi není, ovšem já velice rád zastoupím. Jelikož zde hovoříme o této směrnici, nebo v podstatě od toho, v průběhu celého toho období, kdy o tom hovoříme, čelíme finanční krizi, proto je velice důležité, aby benefity v této oblasti byly flexibilnější, abychom absorbovali ty šoky a tak dále, třeba stávající krize. Máme zde 27 plus minus různých důchodových systémů založených na různých fiskálních, sociálních, kulturních základech. Některé členské státy mají tradice dlouhodobé, několika pilířových systémů, více pilířových systémů. Pan, pan Kolera ty hovoří, že bychom zde měli mít určitý, určitou širší škálu, to znamená nejenom státní důchody, příspěvky od eh, zaměstnavatele, ale i v soukromé systémy. Ovšem v mnoha členských státech vidíme obrovské Ehm, finanční a důchodové systémy. Měli bychom posílit tyto systémy, to je jasné. Ovšem v období finanční krize toto jistě není jednoduchý úkol. Plány Evropské komise v tomto ohledu se zaměřují na aspekty vnitřního trhu, to znamená těchto důchodových systémů, aby byly efektivnější, aby byly pozit, aby byly eh, kvalitnější, to je pozitivní, ovšem u nás například v Nizozemí důchody, bohužel většina těchto systémů je outsourcována a ty organizace, které se tomu věnují, penzijní fondy už v podstatě využívají výhody vnitřního trhu tím, že jak si půlují všechny tyto možnosti Například eh, ty požadavky v oblasti solventnosti, přiměřenosti kapitálu, to by mohlo mít dopad na stávající důchodové systémy v členských státech, proto u tohoto požadavku bychom měli postupovat opatrně. Já to zde ještě rychle prolistuju. Dále je to mm, zaměstnanecké pojištění, to samozřejmě sebou ponese určitou cenu. nesmíme tím zatěžovat podniky v období finanční krize, protože ta globální konkurence poté našich podniků by mohla být narušena. Kdo by to měl teda ale platit? Ano, někdo za to musí zaplatit, ovšem pokud podniky hm, nebudou mít zisky, tak prostě to nemohou um, financovat, čili buď teda budeme mít důchody, nebo prostě zbankrotují, potom se ale budeme ještě bavit později. No, ale mě kolega požádal, no, abych ještě pohovořil o zaměstnaneckých důchodových systémech, dále negativní dopad, který by to mohlo mít na eh, um, pojištěnce. Ano, samozřejmě kapitálové, požadavky nebo kapitálová přiměřenost této oblasti, jak už jsem se o tom zmínila, nesmírně citlivým tématem. Komise nám řekla, že v podstatě eh, tento záměr v oblasti solventnosti nebyl nějakým eh, nějakým záměrem, nebo že to nebylo záměrem, měli bychom zde mít i možnost určitého srovnávání jednotlivých um, systémů, produktů a tak dále. Musíme se snažit o zlepšení vnitřního trhu, podpořit růst ekonomiku a jenom tak můžeme opravdu zajistit Eh, udržitelné důchody, pouze poté budeme schopni je zaplatit a to je důležité nejenom pro náš výbor, ale pro celou EU. Kolega se těší na spolupráci se spravodajem i s novými spravodaji. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Pan Dion. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu velice stručný. Tři důležité body. První věc, eh, pan kolega už se o tom zmínil, To znamená ty kolektivní fondy, určitá možnost pojištění. To by mělo být součástí um, směrnice Solvency 2 nebo něčeho podobného, protože důchodové systémy představují druhý pilíř, sociální partneři řídí tento pilíř, je zde zároveň několik opatření bezpečnostní, které by měly být zapojeny. To znamená, že Solvency 2 nemusíte aplikovat. To je podle mě velice důležitý aspekt, protože pokud by to prošlo, tento návrh v, tomto, v této formě, dokonce i v nějaké oslabené formě, tak si myslím, že asi budeme potřebovat mnohem více pokrytí, než které máme k dispozici v současné době. Asi bychom museli jaksi zvýšit to procento zásadním způsobem, což by mohlo představovat veliké problémy pro důchodové systémy, pro penzijní fondy, například u nás v Nizozemí. To si myslím, že není cílem, um, proto jsem chci tomuto, mm, této Eh, směrnici, teda eh, tomuto návrhu ještě jednou věnovat. Celá směrnice by se měla vylepšit, především pokud jde o definice. Ovšem není důvod, proč by ty požadavky, které aplikujeme na pojištění, abychom je aplikovali, eh, to znamená ty, které aplikujeme, tyto požadavky na systémy pojištění, abychom je aplikovali na důchodové systémy. A dále je to přenositelnost pokud budete mít eh, nárok na důchod v jedné zemi, tak byste měli mít stejný, kdybyste platili do jedného, jedné, jednoho systému. Měli bychom zvýšit transparentnost eh, toho, na co, v jaké míře máte nárok a tak dále v rámci tohoto stanoviska bychom prostě měli zajistit určitý systém převoditelnosti na evropské úrovni. To by pomohlo celé situaci. Zároveň pokud jde o fiskální následky, takové přenositelnosti nároků, bychom chtěli, aby se komise tím ještě zabývala, protože neplatí den nebo daně za eh, podstatě při vyplácení důchodu v některých členských státech ovšem eh, je to problém, protože řekněme, že um, poté se eh, přestěhujete do jiné země, kde naopak se to zdaňuje, čili jakým způsobem, abyste na tom netratili, jakým způsobem to nějak um, ehm, ušetřit. Ale některé ty systémy jsou založeny na kapitálovém systému, na spoření, jiné jsou založeny na jiných příspěvcích a pokud zavedete právě takový, řekněme, systém do důchodového systému, který je založen na kapitálovém spoření, tak by to mohlo znamenat problémy. Druhá záležitost. Věk odchodu do důchodu. My zde hm, zatím to nějak neanalyzujeme, ovšem měli bychom prostě zajistit udržitelnost důchodu do budoucna. To je šikovný přístup, protože tím pádem nehovoříme Um, jasně nebo konkrétně o vnitřním trhu. Pokud bychom uh, to chtěli zkonkretizovat, tak musíme zajistit nebo zdůraznit to, že lidé by měli mít možnost pracovat až do toho uh, um, věku odchodu do důchodu. Všem velice často se lidé potýkají s problémy, řekněme v 65 letech um, si najít práci a tak dále. Zaměstnavatelé si musí uvědomit důležitost právě této možnosti, to znamená umožnit zaměstnancům, aby pracovali až do tohoto věku, aby se mohli poté těšit z důchodu. Ovšem nesmí zapomínat ani na to, že lidé žijí déle, délka života průměrná se prodlužuje, čili tam by mohly být problémy. To je z naší strany všechno. Děkuji, říká pan předseda. Velice stručně, já bych za, zde zastoupil pana Strejčka, který je stínovým zpravodajem za mou skupinu. Rád bych ještě posí, um, zúraznil to, o čem se zmínil pan De Jong. To jsou opravdu zásadní problémy, hovoří se mm, o tom nyní i na komisi to znamená to snížení těch um, požadavků na kapitálovou přiměřenost u některých penzijních fondů, například zaměstnaneckých a tak dále, definování mm, těch um, vůbec systému kapitálového spoření a tak dále. Pokud tyto požadavky uh, vejdou v platnost, tak v podstatě by jsme zde měli problémy, pokud jde o, řekněme, společnosti, jejich investice, vůbec, aby byli schopni dostat těmto požadavkům na kapitálovou přiměřenost. Já si myslím, že ve Velké Británii to vidíme velice jasně. My jsme zvýšili tyto požadavky na eh, kapitálovou přiměřenost, že mnoho malých a středně velkých podniků například měli eh, poté obrovské problémy, eh, pokud jde o závazky v této oblasti. To znamená, že v podstatě jejich investice do eh, důchodů jsou na stejné úrovni jako eh, investice do jiných oblastí. V podstatě mm, ty příspěvky na eh, penze musí být nějakým způsobem generovány a musí být opravdu generovány něčím, co je založeno na reálné ekonomice my například mnoho z nás investuje do eh, těchto eh, penzijních fondů, naopak ty investují do reálné ekonomiky, čili musíme se na to dívat z celkového hlediska na celkový dopad na ekonomiku, celoevropskou ekonomiku. Čili ano, je zde několik specifických bodů, které musíme zdůraznit. Mnoho zemí nejde pouze o Velkou Británii a zemí, na které to má dopad. Německo například rovněž mm, to je další země. Já bych poslal panu zpravodaji ještě mnoho podrobných informací. V tomto ohledu je zde mnoho návrhů, které bychom měli podpořit. Kolegové například se již o tom zmínili, to, aby naši občané Řekněme, když někdo přichází poprvé na pracovní trh, aby si uvědomili, že je důležité dlouhodobě spořit, eh, investovat, protože v podstatě průměrná délka života a ta návratnost, eh, to v podstatě všechno je spojeno i s tím, že ty příspěvky budou um, dlouhodobějšího charakteru, že to bude mít dopady na zaměstnanecké vzorce do budoucna, dále je to tam ta prodloužená eh, délka průměrná délka života je například je 65. Pan, paní Weiler, ano, to už jsme, nejsme daleko od sebe. Ano, my v podstatě oba dva jsme překročili tuto významnou hranici věkovou a jsme si nesmírně vědomí toho, jak důležité je aktivní e, stárnutí a tak dále. Čili Pani Weiler, vidím, že jste se zmínil. Pane Tarabelo, já nevím, kdo chce, kdo chce vystoupit první, možná pane Tarabelovi, velice stručně, pan Paparato poté. Děkuji, pane předsedo. Já, ano, ano, já rovněž už mám určitý věk za sebou, 55, už pomalu, pomalu začínám uvažovat rovněž o důchodovém věku. Několik poznámek. Já v podstatě žiju v systému, kde máme takový ten přerozdělovací systém po druhé světové eh, eh, válce. My jsme měli více aktivních lidí než eh, neaktivních a tak dále. Ovšem nyní zde máme samozřejmě zvyšování průměrného průměrné délky života. Musíme se podívat na ten udržitelnější systém systém, který bychom ufinancovali a tak dále. Tři připomínky na základě toho, co řekl pan Sergio Koferaty. Ano, ta bílá kniha, tam se o tom nehovoří. Jednak je to průměrná délka života, ženy déle než um, muži a tak dále. Už jsme o tom hovořili, pokud jde o um, samozřejmě Eh, různé aspekty eh, zdravotního charakteru, ovšem například i u různých profesí je to jiné. Řekněme, eh, profesor univerzitní bude žít asi déle než nějaký obyčejný dělník, řekněme v nějakém těžkém odvětví a tak dále. Ano, pokud máme celkovou délku kariéry, těch 40-45 let, to není stejné ve všech segmentech. Musíme se podívat vlastně na mm, kariéru nebo ten kariérní v podstatě mm, postup nebo mm, řekněme i určitou obtížnost určitý zaměstnání, těžký, v těžkých odvětvích a tak dále, obtížné e, problémy. Dále je to samozaměstnanecká možnost, řekněme, když je vám 50, mm, 55 a 65, Ehm, tak jsou zde různé podmínky. Například v Belgii zde máme nejméně pracovníků, kteří pracují v této ehm, věkové kategorii mm, asi 36% zaměstnanost, to znamená od těch 55 do 64, eh, to znamená pouze kolem těch 35% lidí, kteří ehm, jsou aktivní, čili nejde pouze jednak o, řekněme, o jednotlivá odvětví, průmysl, ale například i bankovnictví nebo pojišťovnictví které v podstatě podporují ti, tyto lidi, aby, řekněme, po 55 se už odešli a aby, řekněme, platili méně mladým lidem. Čili je to takový ten fenomén, který je prostě jasný. My bychom chtěli prostě, aby tito lidé ještě byli schopni fungovat, aby prostě v těchto odvětvích, aby nám neodcházeli do důchodu. Mnoho lidí, řekněme, prostě ani nechce odejít do důchodu, ale prostě jsou jaksi donuceni do předčasného důchodu. A třetí záležitost, ta udržitelnost, zajistit financování tohoto systému. Mm, já samozřejmě neznám vše všechny ty systémy důchodové, ovšem nedávno jsem četl takový článek, myslím ve Financial Times nebo někde, eh, například British Petroleum, když tam došlo k tomu zamoření eh, na, na příkladu amerického pobřeží a najednou zjistili, mm, že pokud, že je to stálo miliardy, to environment, environmentální dopad. Samozřejmě, že jejich akcie prostě se snížila jednotnota a mělo to dopad na eh, samozřejmě miliony um, Britů. Já si myslím, že prostě není normální, aby taková, aby um, taková záležitost měla dopad na důchodové systémy. Prostě musíme si uvědomit, ano, pokud řekněme, je, je tam určitá část toho důchodového systému, která se odráží, eh, která je závislá na určitých uh, akcích a tak dále. Ovšem prostě nesmíme dopustit, aby to mělo až takový dramatický dopad mandát nebo vůbec možnost toho, aby lidé poté čerpali z takových důchodových systémů. Děkuji. Děkujeme, paní Weiler. Ještě poslední slovo? Um. Velmi stručně. Eh, chtěl bych, eh, chtěla bych to omezit jenom na otázku, kde podle mého názoru eh, v čem spočívají naše úkoly a naše povinnosti. Kolega teda byla řekl, že eh, pokud máme nějaký eh, penzijní fond a ten je ovlivňován přeshraničními událostmi, pak také Evropská unie musí dát záruky za tyto důchody. Ale tam, kde nejde o přeshraniční aspekty, a tam, kde nejde o svobodu pohybu eh, pracovníků a převádění penzijních práv, tak tady bych se držela trošku zpátky. Eh, komise, eh, no nechci říct, že oktruje něco členským zemím, ale prostě vyvíjí tluk, tlak na ně, aby zvyšovali Eh, odchod věku, tedy věk odchod do důchodu, případně snižovali záchody, náchod, eh, důchody. Eh, prostě my víme, že je to velice citlivé téma a vlády musí velice, velice opatrně našlapovat, aby zachovali jakousi rovnováhu mezi prostředky, které mají na penze a výdaje na penze. Ano. A já si myslím, že skutečně tady by se do toho Evropská unie neměla příliš angažovat s výjimkou tedy těch přeshraničních aspektů. Já jsem přesvědčená, že poslanci národních parlamentů jsou dostatečně zodpovědní a dostatečně odpovědně řeší otázku, jak dosáhnout toho, aby odchod eh, do důchodu neznamenal pád do chudoby. Toto je úkol národních parlamentů. A já myslím, že tady musíme být poněkud opatrnější, zvlášť když vidím, jak eh, probíhá eh, francouzský předvolební boj a eh, brzy to budeme mít také v Německu. Vidím, co vplouvá do debaty v Řecku. Samozřejmě, že se musí něco změnit, ale řekové si sami musí rozhodnout, jak si to udělají prostě já si myslím, že my nemůžeme předpisovat, eh, v kolika letech má kdo jít kde do důchodu. Um, uh, já vím, že mezi námi i zástupce komise z DG Employment, takže eh, zřejmě nebude čas na váš příspěvek, možná jenom stručně. Uh, ale asi dáme slovo panu Koferatimu, takže prosím, pane Koferaty, eh, uzavřete to a poté představíme časový harmonogram k vaší zprávě. Děkuji, pane předsedo. A opravdu jen velice stručně několik připomínek. V první řadě chci poděkovat kolegům, eh, kteří se vyjádřili a poskytli mi tedy podnět eh, pro eh, pro pracování tohoto stanoviska. Pouze jsem chtěl zdůraznit několik takových aspektů. Navýšení očekávané délky života, to znovu přineslo tu otázku udržitelnosti veškerých systémů v Evropě a já myslím, že je třeba tedy na tomto zapracovat. Nemůžeme očekávat, že navýšení délky života sebou nebude přinášet změny v důchodovém systému, protože všichni očekáváme adekvátní penze ne to, že se nám budou důchody snižovat, nebo tu budeme mít jenom jakési podivné návrhy. Zaznamenali jsme tedy celou řadu skutečností, víme, jaký to má dopad na zhoršení finanční situace, je zejména zapotřebí ochránit občany v negativním hospodářském cyklu a ten penzijní systém je naprosto zásadní. A co se týče tedy eh, toho veřejného systému, tak buď se tedy prodlouží ten aktivní věk, to znamená, bude se pracovat déle, a podmínky proto budou tedy lepší, lepší, než tomu bylo v době našich otců a povede to k změně celého systému. Pak eh, ten, to navržení toho rozděleného systému a příspěvky, eh, to může být dobré, ale v konečném důsledku ta hodnota nemůže být nižší a proto je to opravdu zapotřebí toho druhého pilíře v první řadě, tedy ten první pilíř, veřejný systém a pak tedy eh, je třeba propracovat tu otázku žen nebo určitých eh, konkrétních prací. Rozhodně tady nemůžeme vynakládat se všemi stejně. Ale pak, co se týče toho druhého pilíře, tak tady pro nás, pro náš výbor je naprosto zásadní vyřešit ty otázky, které se týkají schopnosti převádění penzí z důvodu mobility občanů a mít tu nástroje, které opravdu zaručí, že tyto určité eh, to, ty určité eh, příspěvky, které budou poskytovány, nebudou ohroženy z důvodu nějakých negativních hospodářských cyklů. Je třeba volit opravdu správné nástroje, a zajistit řádné fiskální zacházení, aby to nebyly nějaké například spekulativní investice, aby to opravdu vedlo k nezbytným zárukám, aby prostě nikdo v konečném důsledku nepřišel o to, co zaplatil, čím přispěl, jenom proto, že došlo prostě k nějakému negativnímu vývoji. To znamená, Eh, že je zapotřebí opravdu propracovat všechny tyto způsoby řízení důchodového systému. Děkujeme. Děkujeme všem. Těším se na tuto zprávu. Myslím, že 3. května nám to pošlete, prezentace 13. páty, pozměňovací návrhy 12. 6. a 10. 7. bychom měli hlasovat. Těšíme se na to. Jacobs, eh, pana Jacobse už jsem zmínil, bohužel s DJ Mark, zde mám ještě jednoho kolegu, ovšem neměli jsme čas se tomu již věnovat jeho poznámkám, to je mi líto, všem nedá se nic Pane Busutěle, máme zde návrh vaší zprávy, vím, že máte málo času, protože máte povinnosti i v jiných výborech, čili jsme velice rádi, že jste mezi námi. Myslím, že máme tak asi půl hodinky, nejsem si úplně jistý, kolik máme času, ovšem máme zde velice užitečné připomínky, které se týkají vaší zprávy. Máme zde dva kolegy, kolegu a kolegyni Zdeře Mark, který jsou mezi námi, který se věnují této problematice. Snad bude mít čas i na jejich reakci. Jsem velice rád, že pan Busutil je mezi námi, dále jsem vám stínové zpravodaje, paní Rule, pan, paní Definity zde ne, pan Bělan zde není. Já si myslím, že ta rozprava by mohla být užitečná. I přesto, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já tu zprávu, kterou jsem připravil, v podstatě tam měla reagovat na tu 21. přídavek, který se týká této zprávy eh, bo o ohledem na srovnávací tabulku, kterou připravila komise. A my v podstatě v tom období v tom mezidobí jsme, eh, došlo k výměně názoru, došlo tam k určité změně, pokud jde o reference. Komise poté vlastně přišla s 23. přídavkem k, to, k, to, k této srovnavací tabulce vnitřního trhu a zároveň došlo k tomu výročnímu hodnocení. Dále zde máme zprávu Solvit eh, pro rok 2011, posílení Solvitu, jeho postavení na vnitřní trhu, čili pokud dovolíte pouze několik reakcí, v podstatě tam máme těch 66 pozměňovacích návrhů, návrhů, které máme k dispozici, k mé zprávě. Většina, většina těchto pozměňovacích návrhů, které se dotýkají této zprávy, se zaměřuje na aktualizaci této zprávy, tak aby vzala v potaz právě všechny tyto nové prvky, o kterých jsem se před chviličkou zmínil. Čili to si myslím, že je takové nekontroverzní Rád bych řekl, že většina těch pozměňovacích návrhů, které mi poslali kolegové, v podstatě jdou stejným směrem a proto skutečně nemohu doporučit, abychom hlasovali proti těmto návrhům. V podstatě těch 66 opravdu jdou jedním směrem. Já si myslím, že to je úžasný přístup našeho e, výboru, kde opravdu jsme dosáhli tohoto koncenzu. Měl jsem možnost eh, reagovat prostřednictvím těchto pozměňovacích návrhů na nový návrh komise, to je v podstatě taková ta výroční zpráva, určitá kontrolní zpráva řízením této oblasti. Já už jsem mm, poděkoval komisi za jejich zprávu, já považuji tuto zprávu za určitou reakci na výzvu našeho výboru, jak si propojit několik návrhů komise jedním směrem, tak abychom koordinovali tuto oblast lepším způsobem pokud jde o koordinaci, tak v podstatě mm, ta, ta výroční eh, kontrolní zpráva jde právě tím směrem, který jsme od komise očekávali. Komise plánuje eh, samostatnou zprávu pro některé prvky, například právě tu výroční kontrolu, pokud jde o um, srovnala si tabulku na interním trhu, to bude druhé vydání a dále je to Solvit. Já samozřejmě chápu, že to umožní pravidelnější vykazování v tomto ohledu, mm, to si myslím, že v podstatě bude takové pružnější. Nesmíme zapomínat na to, že komise tím pádem asi trošku um, ztratí ten holistický přístup, holistický obrázek a jak si to roztříští pozornost komise. To je určitá obava, kterou bych rád zdůraznil. Dále bych byl rád, kdyby komise nabídla více našim občanům, pokud jde o integrovaný balíček, to znamená balíček založený na přístupu nebo na um, spotřebiteli, pokud jde o řešení problému na vnitřním trhu. Ano, je pravda, že jsme se dosáhli velikého pokroku v nedávné době. Eh, jo, you Web Reporter, například tato iniciativa, nebo One Stop Shop, to znamená ta jednotná přepážka a tak dále. To je i výsledkem uh, směrnice o službách, nebo Europe Direct, nebo Solvit. Na základě zpětné vazby, kterou jsem obdržel, zde vidíme dvě ještě otevřené záležitosti a v podstatě já to považuji za dvě stránky jedné mince. První obava je zde mnoho služeb, zatímco málo povědomí toho, které by mohli nebo měli využívat naši občané a kdy. To vyvolává určitý zmatek na straně spotřebitele, například hledají um, řešení u špatného zdroje, nebo naopak vůbec nebo vzdají vůbec tu možnost dosáhnout nějakého řešení svého problému. To je určitá bariéra vnitřního trhu, proti které bychom měli neustále bojovat um, a snažit se odstranit tuto překážku. Některé, některá řešení jsem navrhl v této jednak zprávě i v, v návrzích, v pozměňovacích návrzích, tak abychom zlepšili koordinaci mezi různými službami a zaměřit se na ty, které fungují opravdu kvalitně, například Europe, jak už jsem se o tom zmínil, eh, Europe tím, že bychom rozšířili tuto škálu. Ta druhá stránka stejné mince, občan jak si se cítí zmaten, neví, komu zavolat, eh, jak, se, jak využívat tyto sítě. To lidé prostě o vnitřní trh, o jejich trh, o trh našich občanů a v podstatě občan opravdu jak si neví, neví na koho se obrátit, když chce získat to evropské řešení svého problému. A toto je záležitost, která možná vyplývá z toho, že ta byrokracie je příliš rozsáhlá, občan má problémy to řešit. A v podstatě člověk poté raději žije s tím problémem a neřeší problém. Najednou zjišťuje, že žít s tím problémem je jednodušší, než hledat řešení, protože prostě je to taková spletitá záležitost a určitý labirint všech těchto Um, řešení a to podle mě není akceptovatelné. Kolegové to rovněž důraznili, protože prostě musíme zvýšit přístupnost pro spotřebitele a posílit přímý kontakt s, o, um, mezi občanem a jednotlivými um, institucemi, které jim pomohou najít řešení na různou, v různorodé problematice vnitřního trhu. Samozřejmě, že jsou zde možnosti rozsáhlé, Zpráva není vyčerpávající v tomto ohledu, to je pravda. Ovšem, prostě snažili jsme se přijít s určitými myšlenkami hlavními. Chceme, aby komise přišla s dalšími plány, příspěvky, jak vyřešit tuto problematiku a vytvořit robustnější, silnější vnitřní trh. Čili to je Mm, pokud jde o těch 66 návrhů, které jsem obdržela, rád bych poděkovala všem kolegům za spolupráci. Považuji to za konsenzuální úsilí. Směrem k dosažení určité zprávy, která by mohla mm, se těšit široké podpoře našeho výboru. Já se o to budu snažit v následujících dnech. Přijdu s určitými kompromisními návrhy. Mám připravených mm, tak asi pět které bych chtěl předložit, tak abychom propojili některé pozměňovací návrhy v koherentnější formu. To je z mé strany všechno, pane předsedo, a těším se na příspěvky kolegů, možná na závěr ještě závěrečné slovo. Děkuji, říká pan, pan předseda. Souhlasím s vámi, pokud jde o ty pozměňovací návrhy, že jdou jedním směrem. Rád bych poděkovala vám i novým zpravodajem tím, že jste zaktualizovali tuto zprávu. To je vždycky veliký problém u těchto zpráv. A nyní se podíváme na to, co stínoví zpravodajové k tomu. Takže nejdříve uh, pan de Campos. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat panu Busotilovi za prezentaci. A musím říci, že je velice otevřený, eh, pokud se týče pozměňovacích návrhů od stínových zpravodajů a dalších. My máme tady 66 pozměňovacích návrhů které v zásadě mm, všechny jdou stejným směrem. A my bychom chtěli, aby byly mm, trošku eh, jasnější při transpozici, jak se, ať už se týče rychlosti transpozice nebo její kvality. Eh, sdělení o eh, řízení vnitřního trhu mezi roku 2011 je e, výborný, e, výborná revize, výborný přehled e, společného trhu a myslím, že je to opravdu to nejlepší, co momentálně existuje, kam se má tedy ubírat dále společný trh. A myslím si, že tady tato zpráva posílí celou situaci. Ano. ano, je třeba provést nezbytnou analýzu, to tu již zaznělo, například IMI, Solvit a další, aby informace byla systematizována a opravilo se to, co na vnitřním trhu nefunguje a aby byla informace dostupná a užitečná pro naše občany je tu určitá tendence nečinit nic ze strany členských států. To je třeba změnit. A Evropský parlament musí dohlížet na správnou transpozici, na vymícení negativních postupů a to prostřednictvím účinné kontroly. Na závěr bych ještě chtěl říci, že v rámci parlamentního výboru, tedy tohoto, panuje konsenzus. Přejeme si globálně dobrý text a myslím si, že to Evropské komisi i radě sdělí, že si přejeme tedy, aby vnitřní trh fungoval opravdu dobře. Co Lekegaard. Děkuji vám, pane předsedo. Především chci eh, poblahopřát zpravodaje. Myslím, že těch 66 pozměňovacích návrhů, že bylo správné odložit tuto zprávu o pár měsíců, abychom do toho mohli zapracovat eh, vlastně to nejnovější a nejaktuálnější a získat tak úplný obraz eh, vývoje. Myslím, že ty posměvací návrhy to ukazují a je dobře, že jsme tak udělali. Děkuji vám za to. Když dovolíte, pane předsedo, a a myslím, že je trošku eh, škoda, že na poslední chvíli se změnil termín pro pozměňovací návrhy a mm, tedy kvůli tomu asi nestihnu podat svoje pozměňovací návrhy, tak jsem chtěl. Takže jenom takových eh, pár slov o tom, o co mi šlo. Myslím, že by bylo dobré, kdybychom zdůraznili ten princip eh, name and shame, a aby to bylo prostě trošku jasnější, výraznější. Tady ta transpoziční práh 1%, to by skutečně mělo být aplikováno ve všech členských zemích a já myslím, že Eh, možná by bylo dobré to snížit i na půl procenta. Myslím, že naming shaming, že to je skutečně účinný nástroj a to bychom měli mít na paměti. To tež platí, eh, pokud se týče eh, zkracování prodlev v transpozity do národního práva. Proto já tedy doufám, že spravodajové i stínoví spravodajové eh, přijmou některé z těch myšlenek a je do kompromisu. Takže to je zatím všechno a děkuji vám, pane předsedu, děkuji také panu zpravodaji. Dobře, děkuji vám. Já jsem si neuvědomil ten problém s časem, o kterém jste hovořil, ale já tady věřím, že pan Busutil určitě si přečetl vaše návrhy a zapracovali. Tak to bude velice stručné. Já bych chtěla poděkovat také zpravodají za velice dobrou zprávu a kvalitní pozměňovací návrhy a mohu už nyní říci, že ze strany mé frakce můžete čekat plnou podporu a mm, poněvadž máme poněkud eh, málo času, tak eh, to je všechno, co jsem chtěla říci. Děkuji ještě pan Bilan. Děkuji, pane předsedo. Také eh, jen velice stručně, vzhledem k tomu, že máme málo času, já bych rád eh, poděkoval panu eh, zpravodaji za výtečný text. Já sám jsem předložil 15 pozměňovacích návrhů, 10 jménem skupiny a 5 mých individuálních. To znamená, že naše skupina tento návrh také podporuje a jsme ochotní tedy eventuálně dosáhnout kompromisu. Děkuji. Ještě se obracím na zástupce komise, zda si přeje něco říct. Myslím, že ne a tímto opět předávám slovo panu Busutilovi, aby to zhrnul a pohovořil o těch eh, závěrečných eh, krocích. Schválně by mělo dojít 25. Ano, Přejeme si to cíli tak, aby 25. to bylo přijato. Pane předsedo, jak jste předeslal, já doufám, že do té doby tedy předložím celou řadu kompromisních návrhů. Již nyní tu počítám s nějakými pěti, které se snaží dát dohromady několik těch prvků, které se ty základní objevily v těch hlavních zprávách. Myslím si, že Eh, tady není nějaký případ, že bych s nimi zásadně nesouhlasil. Poznamenal jsem si eh, některé ty věci, které jste vyjádřili. Rozhodně se pokusím tedy, aby se to zobrazilo v těch kompromisních návrzích, protože ty otázky, které jste tu, kolego, nadnesl, s těmi já souhlasím a rozhodně s tím nemám žádnou potíž. Omlouvám se, že došlo k změně té lhuty, že vás to negativně postihlo. Já jsem si to um, sám neuvědomil, ale rozhodně se pokusím opravdu ty vaše příspěvky ještě zobrazit i v těch pozměňovacích návrzích. Tímto děkuji, pane předsedo, a děkuji všem kolegům za výtečnou spolupráci, za velkou podporu a za to, že tímto můžeme opravdu vylepšit ten původní text. Děkuji vám a a Pouze chci potvrdit, že budeme hlasovat 25. dubna a pak se počítá tedy, že definitivně by to mělo být schváleno v květnu. Tímto vám děkuji. A jak se zdá, probrali jsme to tak úspěšně, že nyní máme i určitý předstih, nicméně vidím, že eh, dva Zodpovědní mm, členové jsou již přítomní, stejně pan Šelmer, který dlouhodobě spolupracuje s naším výborem. Takže pokud všichni budou souhlasit, navrhoval bych, abychom pokročili Dále jsou tu přítomní dva spoluspravodajové. Pan Kreutzmann tu není přítomen, nevím, zda se vyjádří za liberály. A nevím také, zda je to stínový zpravodaj za zelené, možná paní Rile to může převzít. A za pana Foxe tu máme také přítomného zástupce a paní eh, Šalmudis eh, to není stejně tak přítomná. Myslím si, že se jedná vůbec o první formální zasedání na to téma od té doby, kdy jsme se tedy rozhodli, že tu budeme mít spoluspravodaje k tomuto tématu. Jedná se tedy o zprávu, eh, která je prodiskutována také v výboru LIBE. Spolupracujeme s nimi a víceméně mohu říci, že v podstatě téměř souhlasíme na tom sdílení pravomocí, takže tedy tu panuje zhoda o tom sdílení pravomoci. Některé pravomoci jsou výlučné jenom pro nás v rámci tohoto návrhu a myslím si, že samotní zpravodajové si toto i uvědomují. Myslím si tedy, když se dívám na zpravodaje, kdo z vás si bude přát pohovořit první a zda zástupce komise pohovoří předtím. Kdo z vás tedy pohovoří? Eh, pane předsedo, já jsem členem konzervativní strany, takže dávám přednost dámám. <laughs> Dobře, takže paní Gerhard. Dobře, tak eh, já eh, nebudu se poštět do tématu, kdo může a kdo nemůže začít. Nicméně, já jsem pro rovnost a proto Eh, tedy platnost tohoto pravidla je pro mě jenom omezená a myslím, že jsou tady i jiná kritéria. Nicméně děkuji, že dnes můžeme debatovat na toto téma. A chtěla bych, eh, aby bylo jasno v jedné věci, a sice, že velice lituji, že my nejsme tím hlavním výborem eh, u tohoto tématu, poněvadž tady jde především o ochranu spotřebitelů. Já to řeknu ještě jednou a bude to dnes naposledy, ale chci, aby to ještě jednou zaznělo zcela jasně. A sice zejména lituji toho, že k článku 3, což je ta výhradní, výhradní eh, kompetence jury, Eh, tady je, tak se s tím počítá. A já tedy za svou frakci chci připomenout, že já jsem vždycky až do posledních chvíle říkala, že s tím nesouhlasím. Protože od tohoto článku 3 odvisí eh, velice silně to, jakým způsobem bude vypadat ten text, zejména v těch otázkách ochrany spotřebitele. My ještě v parlamentu musíme vést debatu, která dosud řádně neproběhla, jestli vůbec chceme tento 28. režim nebo ne. To je zásadní otázka. Pokud ovšem tuto otázku nesmíme zodpovědět, tak potom bude velice těžké eh, zaujmout nějakou pozici k podstatě toho, co se děje v této oblasti. A já rovnou mohu říci, že jakožto eh, eh, hlavní Eh, tedy jako spolu zpravodajka, a to není po domluvě eh, s panem Majerem. Já tedy bych ráda, kdybychom eh, zde měli spíše, spíše směrnici pro minimální harmonizaci, než-li ten 28. režim. A i když tedy to není přímo tedy dáno naší kompetence, tak chci, aby to bylo jasně řečeno, aby to bylo jasně zdůvodněno, Eh, poněvadž toto je eh, moje osobní pozice a nechci zatím předjímat tedy pozici mé frakce. My jsme to tedy ještě na frakci neprojednávali, pouze v pracovní skupině. Podle mě je velmi problematické to, eh, že tady máme tento opcionální systém, poněvadž je to v podstatě pravý opak E, zřetelnosti a jasnosti a přehlednosti pro spotřebitele. Já skutečně tady nevidím e, žádnou výhodu pro spotřebitele, e, pokud jim obchodník může nabídnout dva, dva druhy smlouvy a teď mu řekne, prostě vyberte si, podle které smlouvy chcete, abychom toto transakci provedli. Já si opravdu nedovedu představit, že běžný spotřebitel si vůbec bude namáhat a vůbec bude schopen eh, si nějak porovnávat tyto komplexní právní texty a rozhodnout se, který je pro něho ten lepší. A já také si myslím, že rada půjde podobným směrem a prostě řekne, že to uděláme tak, jak to bude vhodnější pro obchodníky, tedy pro biznis a nebudou se za tolik ohlížet na potřeby spotřebitelů. Eh, další druhý bod, proč jsem tak skeptická vůči 28. režimu, je to, že je naprosto nevyjasněné, jaký to bude mít vztah k Římu 1 což je úprava velice přívětivá ke spotřebitelům, poněvadž tam se počítá s tím, že v případě sporu se prostě uplatní právo státu spotřebitele, pokud jde tedy o eh, práva, podle kterého se uzavírá smlouva. Takže eh, Řím 1 eh, to tedy zatím tedy má platit, ale jaký bude vztah mezi 28. režimem a Římem 1, to je třeba vyjasnit. Takže, eh, aby to ještě jednou zopakovalo, eh, velice lituji toho, že v článku 3, kde jde právě o ten právní základ, že my k tomuto se nesmíme vyjadřovat. A to znamená, že e, posílená spolupráce tím pádem vypadá poněkud zastarale. Já myslím, že pane Majerem budeme se muset ještě e, poradit o tom, jak e, s touto otázkou naložíme a jak co nejlépe z této situace vybrusit. Protože my víme, že my musíme hlasovat ještě před hlasováním v jury. A teprve ovšem v jury se bude upravovat tato zásadní otázka. Čili toto jsou problémy, které před sebou máme a které nám skutečně způsobí velké, velké potíže. A teď ještě jednou k obsahové podstatě. Přičemž opravdu Eh, jenom velice zběžně, poněvadž je to první debata a já se do těch textů budu muset ještě hlouběji ponořit, než se budu moci vyjádřit eh, přesněji a zaujmout přesnější pozici. Já si kladu otázku, jak malé a střední podniky eh, se mají s touto situaci vyrovnat. Já nevím, já, já a já v podstatě nemůžu o tom debatovat, když se nemůžu vyjadřovat k tomu článku 3. To, to, to je skoro nemožné vést takovou debatu. No nic, eh, pro malé a střední podniky by by měl být tedy velice pozitivní, kdybychom měli tady tu možnost volby. Ale já tedy s politováním musím říci, že já tomu prostě nevěřím. Malé a střední podniky potřebují a chtějí jednoduchost a právní jistotu. Jasnou situaci, se kterou se vyrovnají. A to se netýká jenom těch malých a středních, ale také velké podniky se takto vyjadřují. Že prostě je pro ně lepší, když mají jasný text a vědí, o co jde, a ne, aby tady prostě měli jakési eh, varianty, mezi nimi je těžko rozlišovat. A myslím, že taky není správné říci to, že podniky mají být konfrontováni s 28 různými režimy. Já tedy eh, jsem také debatovala eh, s takovými obchodníky a oni říkali, víte, my prostě eh, nemáme stejné obchody, stejné obchodní vztahy s, s, s dalšími 26 nebo 27 eh, zeměmi, ale prostě postupujeme případ od případu podle toho, které země jsou pro nás eh, důležité. A prostě to už máme zvládnuté a to už nám jde. Ale eh, když se ještě přece jenom pokusím se vrátit k tomu, Eh, vrátit k tomu, k té ochraně spotřebitelů, abych trošku potlačila ten vztek, který tady cítím. Evropská komise tvrdí, že v návrzích eh, se počítá s vysokou úrovní smluvního práva. Nicméně signály z členských zemí ze strany vlád, z eh, strany organizací na ochranu spotřebitelů, ale také ze strany podniků, spíše ukazují na to, že v řadě bodů tomu tak není. A že prostě je třeba se k tomu ještě vrátit a velice podrobně. Pokud mám vycházet z toho, že v těchto otázkách bychom měli volitelný systém, možnost volby, pak eh, je třeba se podívat skutečně na různé úrovně ochrany, abychom tedy eh, abych tedy věděla, eh, jaké změny bych tam ráda provedla. Já v této chvíli opravdu se k tomu nemohu definitivně vyjádřit, poněvadž mě chybí informaci, protože ještě neznám přesně ty rozdíly, neboť ten text je velmi komplikovaný. A jak už to tak bývá u textu Evropské komise, pracuje se tady se spoustou odkazů a příloh a kde si co si, takže tady je opravdu třeba opravdu pečlivě přeskoumávat, jaké tady jsou eh, souvislosti. No a než předám slovo ještě panu Majerovi. Chci, aby se vědělo, že jsem nezapomněla na debaty, které jsme už několikrát vedli. Já tedy věřím, že budeme nadále velice dobře spolupracovat. My už jsme se zhodli na určitém postupu s tím, že jsme se dohodli, že budeme hledat, kde, v čem jsou naše pozice společné tak abychom mohli společně vypracovat eh, cosi, eh, jakousi kostru a pak tedy vyčleníme stranou ty body, eh, kde zatím se neshodujeme, tam budeme moci předložit pozměňovací návrhy a pak je předložit k debatě. Já si myslím, že toto je velice přiměřený pracovní postup, takže vlastně budeme moci už eh, předem eh, jak si zmapovat to, co je možné a co ne a zároveň tedy zohlednit to, že frakce se v mnohých bodech liší v náhledu na věc. Já myslím, že to bude dobré i pro občany, aby dokázali rozlišit politické rozdíly ve stanoviscích. Já tedy doufám, že těch rozdílů nebude zas tak moc a Eh, myslím, že s panem Majerem přece jenom eh, v té právní oblasti stojíme blízko eh, jeden k druhému. Čili já se těším na tuto spolupráci. Je to vlastně poprvé, kdy mám možnost být spolu s pravodajkou. Je to pro mě novinka a opravdu se na tuto novinku, na tuto novou zkušenost těším. Děkuji vám já myslím, že my se na to těšíme úplně všichni, eh, protože s vámi určitě mnoho lidí nebude, nebude souhlasit. Tak pokud se týče rozdělení kompetencí, my vlastně pracujeme, nebo vycházíme z toho v práci, že to, to je opcionální nástroj, protože toto je uh, Eh, základem návrhu komise. A jestliže právní výbor se rozhodne, že prostě celý ten základ změní, tak to se bude vyžadovat úplně nové eh, jednání. Zatím tedy musíme vycházet z toho, že to je opcionální nástroj. Ale já myslím, že mnoho dalších lidí eh, bude tedy se zamýšlet nad tím přínosem, jaký to má nebo ne. A ještě chci říct si toto, pokud se týče stanovisek eh, národních parlamentů, podle kterých eh, toto eh, je v nesouladu s principem subsidiarity, tak tady je třeba, aby bylo celkem 18 parlamentů, aby se na tom shodlo. Zatím máme tedy čtyři velice dobře vyargumentovaná stanoviska. Možná, že pan zpravodaj by je mohl chtít vzít úvahu. Pan spoluzpravodaj Majer. Děkuji vám. Takže eh, prostě ti, kteří eh, rozhodují ve své moudrosti, rozhodli, že tady poprvé se pustíme do metodiky spolu spravodajství. Já to znám z AKT, tam jsme měli vždycky spolu spravodaje a tak dále, čili není to nic nového, ale problémy tady jsou vždycky stejné. Jestliže africký a evropský spravodaj se mají shodnout na společném stanovisku, nebývá to vždy jednoduché e, spíše se to daří k menšině otázek. A já dávám Evelyn prav, za pravdu v tom, že nicméně v otázkách e, ochrany spotřebitelů se široce shodujeme. Já tedy skutečně musím vycházet z toho, že to bude opcionální nástroj, poněvadž je prostě jasná věc. Je to otázka eh, občanského práva, čili to spadá do kompetence jury. My jsme tedy zodpovědní za otázky eh, ochrany spotřebitelů, ale ne za základní eh, formu. Čili samozřejmě nezávisle na tom tady můžeme do toho vnášet eh, nejrůznější názory. Čili tady máme systém a tam, kde tedy to jde, tak tam vypracujeme společnou zprávu a tam, kde to nepůjde, tak eh, tam eh, budeme předkládat pozměňovací návrhy, o nichž ve své moudrosti opět rozhodne hlasováním výbor. No a pak s tím tedy rozhodne ještě eh, ve své ještě větší moudrosti právní výbor ve svém hlasování. Já si myslím, že ten opcionální nástroj je lepší než minimální harmonizace, abych to řekl v jedné větě. Eh, Německo eh, patří k jedné z těch čtyř zemí, které zaslali svá stanoviska a myslí si, že tedy ten opcionální nástroj je větším zásahem suverenity než minimální harmonizace. Ovšem já s tím nesouhlasím. Čili já si myslím, že prostě eh, ten opcionální nástroj je lehčí zásah. Eh, to jednoduše prostě znamená, že ten, kdo to nechce, tak to prostě nebude používat, nemusí. Když někdo řekne, že eh, alternativa, eh, tedy obce, to využijí to evropského práva, eh, že mě to nezajímá, no tak to prostě tak bude. Nemusí to používat. Zatímco harmonizace by to takto nešlo nad tím mávnout rukou. Prostě jestliže někdo řekne, že já budu dále používat to, co znám, tak to klidně můžem. Pak se týče Říma 1, tam je obrovská spousta eh, výjimek, Moglems eh, postup, tam je také eh, výjimka, která je ve prospěch spotřebitelů. Spotřebitel může žalovat podnik a stačí, když má v celém Německu malou nějakou pobočku. Čili takové výjimky existují a takovéto výjimky jsou také správné, pokud jsou zdůvodnitelné ochranu spotřebitelů. No, pokud se obsahu týče, tak eh, tady to vidím stejně, my se musíme nejdříve poradit mezi sebou, než začneme vydávat stanoviska. Ale jedna věc je tady důležitá. Máme tady návrh komise, který je vlastně uzavřený návrh, ale eh, je hodně ovlivňovan teoriemi. Samozřejmě, že máme spoustu různých stanovisek a posudků ze strany univerzit, expertů, právníků a tak dále, ale my bychom tedy chtěli, aby to bylo také formulačně Eh, přívětivé pro spotřebitele. Já jsem třeba hovořil také s panem Lénem a my se shodneme na tom, že my prostě nechceme být eh, výhradně zodpovědní v několika věcech, ale že bychom chtěli mít co nejvíce spolu rozhodování, spolu zodpovědnosti, tak, aby eh, ten text byl takový nějaký srozumitelnější. Samozřejmě, že jde o zákon v rámci občanského práva, takovéto texty eh, mají svůj jazyk, svůj styl, jsou komplikované, eh, pokud se vyjadřování a formulaci týče a tak dále, ale i v takovýchto textech eh, je možné do toho vnést jakési, mm, jakousi míru uživatelské přívětivosti. Čili prostě, aby to bylo srozumitelnější pro lidi to samozřejmě, že to nemůže být úplně hovorovým jazykem, to je jasné. Ale, jak říkám, chci, abychom eh, tady eh, mohli, mm, aby prostě náš hlas byl slyšet v co nejvíce bodech, eh, ne exkluzivně, ale aby byl spolu rozhodovací hlas. Jinak my Eh, tady máme už poměrně eh, vysokou míru ochrany spotřebitele, ale v mnohých zemích jsou v určitých oblastech eh, tedy ty míry ochrany spotřebitele ještě vyšší. Jestliže tady máme zásadu, že je že pokud má některý stát vyšší úroveň ochrany spotřebitele, tak platí tato vyšší ochrana tak to je v pořádku, ale musí to být také jaksi stravitelné pro dodavatele. A jestliže budu mít místo, já nevím, 25, 27 právních systémů jeden evropský, tak to prostě eh, musí být eh, jaksi univerzální. Eh, prostě není možné, abychom používali tady eh, evropské právo, ale zároveň museli kontrolovat, jestli náhodou v té či které zemi to není trošku ještě dovedeno dál do vyšší úrovně. Čili dovedl bych si představit přílohu k tomuto zákonu, aby tady komise to mm, předložila jako návrh, kde budou bude sepsán přehled těch jednotlivých případů ve všech členských zemích, kdy je místní ochrana spotřeby na vyšší úrovni než je ta evropská. Já vím, že už jsme se o to mnohokrát eh, pokoušeli, ale eh, zatím se to nikdy nepodařilo. Nicméně, proč se o to nepokusit znovu, poněvadž nyní jsme poněkud konkrétnější. Eh, protože máme tady, jak si, nebo bude tam Eh, popis eh, jaksi obchodního práva, obchodního textu a k tomu může být eh, přidáno ještě to, co je odlišné a co jsem si navíc dodržoval jednotlivých členských zemích, protože pokud to nebudeme mít, tak potom aplikace bude obtížná. Protože třeba eh, malý a střední podnik eh, si, že může mít tady tu obci, zvolit to evropské právo, ale stejně neví, jestli na něho od někud se nechce něco jiného, tak to by nešlo. Takže já si myslím, že taková příloha k tomu zákonu by opravdu měla svůj smysl. O tom se ještě musíme pobavit a to myslím velice, velice podrobně. Čili nakolik to má smysl, nakolik je to proveditelné, aby taková nějaká příloha eh, tady existovala, abychom měli skutečně, skutečně ne torzo, ale opravdu pořádné, mm, opravdové obchodní právo evropské. Takže já myslím, že pro dnešek eh, k tomu asi více neřeknu, ale myslím, že máme ještě dost času a že musíme skutečně se o tom pobavit do podrobna a do detailu. Děkuji vám. Uh, Děkuji vám oběma. Opravdu také musíme uh, prodiskutovat ještě další obsáhlejší aspekty, jako zhodnocení dopadu a podobně ještě předtím, než téma uzavřeme. Uh, pane Mandasi, vy se vyjadříte za pana Kreutzmana. Ano, pane předsedo, jen velice stručně. Myslím si, že nejdůležitější v této tématice je to, abychom v nadcházejících měsících prodiskutovali tu přidanou hodnotu tohoto návrhu. Zpravodajové zmínili, že je to určitý opt-in, nebo že je to legislativa opt-in, která by mohla fungovat, protože tedy je to také zastoupení 27 členský, eh, parlamentů členských států, ale celkově to postihne naše občany, naši podnikatele, kteří budou muset činit určité volby a pokud některá strana tedy nebude chtít eh, se zúčastnit eh, mm, provádění této legislativy, musí to být řádně obsaženo. Týká se to zejména přeshraničního prodeje, proto je to důležité, ale co já vím, tak samotná legislativa tu není problematika pro pro přeshraniční prodej. Spíše je to jazyk a nejrůznější podmínky na obou stranách, takže možná bychom tam mohli zapracovat i něco takového. Pak ten postup business to business. Byl jsem požádán, proč už máme prodejní právo na úrovni Spojených národů a proč tedy podniky nepoužívají toto v rámci postupu business to business. Takže i toto je třeba objasnit a je třeba být ještě flexibilnější v tomto návrhu. Pokud oni si nepřejí toto používat, tak proč my bychom měli zavádět eh, nějakou eh, novou část tady do toho textu. Myslím si, že pokud schválíme legislativní text, zejména tedy takový, který eh, nebude opt-in, tak by měl být dostatečně přitažlivý pro všechny strany, aby se opravdu v reálném životě používal. Možná se můžeme zamyslet tedy nad nějakým tím pokynem, který tedy bude obsahovat různé definice v různých jazycích a a malé a střední podniky častokrát jsou zapomínány. V tom případě to může vést k určité diskriminaci prostřednictvím evropské legislativy, ale v tomto případě si přejeme tedy aby tu docházelo k té takzvané pozitivní diskriminaci. Například tedy ta definice malých středních podniků je tu poměrně obsáhlá, možná tedy ideálně by tu možnost opt-inu měly mít všechny podniky, protože pak tedy tu může být e, určité rozlišení mezi velikostí těch podniků eh, podle počtu zaměstnanců, eh, tedy to rozdělení mezi malým podnikem a nějakou velký, nějakým velkým nadnárodním podnikem. Opravdu je to problém zejména tedy pro naše spotřebitele, ovšem klade to celou řadu uh, povinnosti na podniky prostřednictvím toho pod, eh, té podmínky opt-in. Možná ty podniky nebudou chtít přijmout úplně všechny tyto povinnosti, protože to pro ně nebude přidanou hodnotou nebo je to bude zatěžovat. Na to musíme zapracovat v nadcházejících měsících, protože pokud si přejeme schválit takovýto legislativní text, tak opravdu by měl být eh, úspěšný a měl by vylepšit vnitřní trh a pokud ne, tak je to zbytečná práce je to vlastně opravdu škoda. A proto si tady musíme vyměňovat názory, abychom zjistili, zda to můžeme vylepšit a učinit ještě atraktivnější. Děkuji. Já vám děkuji. Paní Rile. Eh, pokusím se, aby to bylo stručné, ale opravdu je škoda, že tady nemůžeme spolu eh, s tím eh, debatovat posouzení dopadnu s panem Majerem. Já tedy skutečně si vážím Eh, toho, co řekl pan zpravodaj, ale mm, já bych skutečně ráda věděla, jestli komise opravdu eh, považuje tento mm, návrh za nutný. A taky by mě zajímalo, co to bude znamenat, eh, pokud, tato, pokud směrnice o spotřebitelích bude platit, tak jaký to bude mít potom vliv na spotřebitele toto. Je třeba říci, že eh, podoba úpravy v členských zemích je hodně dána eh, výsledky soudních, eh, soudních rozhodnutí. Takže prostě by mě zajímalo, prostě jakém vztahu bude tady toto evropské právo k těm již učiněným soudním rozhodnutím. Čili tady je spousta otázek, se kterými prostě nesouhlasím. A také je zajímavé, kolik členských zemí eh, ochránci spotřebitele, eh, svazy podnikatelů, malé střední podniky, eh, kolik se staví proti takovéto úpravě. Čili to je další otázka, proč my vlastně se snažíme prosadit takovou legislativu, když je to takto odmítáno. Čili já myslím, že budu spíše s mojí frakcí hlasovat zde i v dalších výborech proti eh, takovéto směrnici. Samozřejmě, že my jsme pro více práv spotřebitelů, ale vy už jste to řekl, pane eh, zpravodaji, o té příloze. Eh, prostě o v, prostě už mnohokrát jsme chtěli, abychom měli přehled o tom, ve kterých členských zemích a kde jde ta ochrana dále. Eh, a zatím se to nepodařilo. Prostě my chceme zlepšovat legislativu, nezhoršovat. A ještě poslední bod. Já si také myslím, že je skutečně nezbytné, aby se konečně vyjasnilo. Eh, tedy jestliže chceme, aby podmínky byly lepší jak pro spotřebitele, tak pro biznis, tak je to hra s nulovým součtem, protože nikdo nebude potom toto nové právo chtít používat. Eh, v německém eh, FAC eh, doš, vyšel článek, který je jedné profesorky legislativy, která říká, že je jedno, jestli se to schválí, protože stejně to nikdo nebude, nebude používat. No a já si myslím, že tak nějak to bude. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl omluvit kolegům Ešliho Foxe, zástupce naší skupiny pro tuto záležitost, který se nemohl dnešního jednání zúčastnit. Eh, jako evropští konzervativci a reformisté podporujeme snahu o zjednodušení přeshraničního obchodování a dosažení růstu v rámci jednotného trhu, zejména digitálního jednotného trhu. Nicméně nejsme přesvědčeni o tom, že by předložený návrh měl vést k dosažení těchto eh, cílů. Máme vážné pochybnosti o podkladech použitých pro tento návrh a jsme přesvědčeni o tom, že v rámci posouzení dopadu došlo k vážným metodologickým pochybením během období vyhrazeného pro konzultace. Zelené knihy eh, mnozí z nás vyzývali k tomu, aby přijetí legislativního opatření předcházelo důkladné posouzení dopadů. Nedovnímáme se, že by tento požadavek byl splněn. Posouzení rovněž trpí řadou metodologických nedostatků, včetně dvojího započítávání výhod. Nebylo ani dostatečně doloženo, že překážky kladené smluvním právem ve skutečnosti brání udržitelnému růstu a přeshraničnímu obchodu. Během nedávného jednání o této otázce v Radě předložilo dánské předsednictví příspěvek k diskuzi a zdůraznilo potřebu široké a otevřené diskuze o všech možnostech této úpravy. Všechny členské státy podporují širokou diskuzi a neexistuje žádný důvod pro rozhodnutí komise nezahrnout do debaty mnoho zainteresovaných stran a pro její názor, pro její názor že řešení je jasné. Řešení není jasné a tato diskuze tady o tom svědčí. Proto je nutné zahájit opravdu širokou diskuzi. Členské státy rovněž vyjadřují silné obavy ohledně kvality posouzení dopadů a jeho zajištění, včetně jako ohledně právního základu návrhu a proto nás vyzývají, abychom toto v rámci nadcházejícího jednání výboru podrobně analyzovali. Všechny spotřebitelské organizace, které jsou proti volitelnému nástroji společné právní úpravě prodeje, vyjadřují názor, že komise nepředložila jasný doklad toho, že by tento nástroj byl nezbytný pro další rozvoj jednotného trhu, ani že by měl mít takový přínos pro spotřebitele a obchodníky, jak je nyní tvrzeno. Měli bychom prověřit myšlenku vzorových smluv prezentovaných spotřebitelskými organizacemi, neboť se zdá být mnohem méně agresivní, avšak velmi praktickým způsobem řešení, které navazuje na probíhající kroky v této oblasti. Základní předpoklady posouzení dopadu jsou pochybné. Byly ignorovány zásadní aktuální otázky a argument hospodářského růstu nebyl prokázán. Kromě toho se proti tomuto návrhu staví hlavní zainteresované strany, které by podle komise měly z návrhu těžit tedy spotřebitelé a malé a střední podniky zastoupené na evropské úrovni. Místo zavedení takového komplexního právního předpisu, jakým je společná evropská právní úprava prodeje, by mohlo být dosaženo značný úspěchu prostřednictvím osvětových kampaní pro společnosti, zejména malé a střední podniky, které by se zaměřovaly na skutečné důsledky stávající ustanovení platného práva, na přeshraniční obchodování, na správnou volbu ustanovení o výběru právního řádu u, u, u přeshraničních obchodních smluv mezi společnostmi a spotřebiteli a na rizika, které v této souvislosti stále existují. Například riziko, že prodávající bude žalován spotřebitelem v cizí zemi a možnost eventuální použití vyšších standardů ochrany spotřebitele. Kolega Ashley Fox a celá naše politická skupina věříme v jednotný trh. A jsem přesvědčen o tom, že vhodný způsob harmonizace je prospěšný pro naše hospodářství a přináší nová pracovní místa a růst. Nevidím však žádný přínos v harmonizaci národních systémů a smluvního práva. Přinese to pouze dodatečné náklady a zátěž pro průmysl, společně s nejistotou a nižší úrovní ochrany pro mnoho našich spotřebitelů. Současný návrh je pro spotřebitele nevýhodný. Společná právní úprava prodeje nebude spotřebitelům nabízet možnost volby. Obchodník nebo prodejce rozhodne o tom, jaký právní řád či jaký soubor práva bude použit. Nejen proto, že bude mít dominantní vyjednávací pozici, ale také proto, že spotřebitel nebude schopen provést informovanou volbu. Společnosti budou mít vždy sílu rozhodnout a použití či zrušení použití společné právní úpravy prodeje. Protože bude nutno stanovit průměrnou úroveň ochranu spotřebitele, rozhodnou se společnosti bez pochyby pro společnou právní úpravu prodeje v členském státě s vyšší úrovní ochrany spotřebitele, například ve Velké Británii a ve Skandinávii zatímco v zemích s nižší úrovní ochrany spotřebitele se rozhodnou pro aplikaci národního systému. Doufám, že se všichni zhodneme na potřebě kvalitnější legislativy. Každý návrh musí být doprovázen důkladným posouzením dopadů a měl by být podroben analýze nákladů a přínosů. Nevěřím, že toto posouzení dopadů by prokázalo dosažení tohoto cíle. Mnoho poslanců z celého politického spektra v rámci výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele mělo zájem dopřát sluchu spotřebitelům a přijmout kvalitnější zásady regulaci. To znamená počkat na podrobné posouzení dopadů ze strany komise, nebo alespoň počkat na výsledek jednání o směrnici o právech spotřebitelů, než se přikloní jedné konkrétní možnosti. Kolega Ashley Fox proto žádá pana předsedu a, a oba dva zpravodaje o to, aby o tomto posouzení dopadů informovali nedávno vytvořenou jednotku pro posouzení dopadů za účelem posouzení, zda bylo provedeno řádné hodnocení dopadů a zda se neobjevily zásadní vady. Rada k této problematice zajímá pragmatický a odpovědný přístup. A my bychom měli jednat stejně. Kolega Ashley Fox mým prostřednictvím vyzývá kolegy k tomu, aby k této záležitosti přistupovali s klidnou hlavou a abychom zvážili všechny možnosti a názory, včetně návrhu na vzorové smlouvy evropských spotřebitelských organizací. Dále je třeba uspořádat několik setkání a jednání, než se zavážeme přijmout něco, co poškodí spotřebitele, zvýší zátěž pro podniky a odsoudí nás měsícům či rokům jednání v Radě. Jak tomu tak bylo v otázce směrnice o právech spotřebitelů. Děkuji. Uh, Děkuji. Pane Baldassari, už nemáme mnoho času. Poté já se pokusím alespoň to ještě schrnout. Podíváme se ještě na to, jak budeme postupovat společně se zpravodají. Děkuji, pane předsedo. Ano, pokusím se být stručný. Myslím si, že tu trochu zaměňujeme různá témata. My tu hovoříme o nových právech spotřebitelů. V podstatě se jedná o takový nástroj, prostřednictvím kterého aktualizujeme pravidla na trhu. E, samozřejmě, že veškerá ta pravidla zatím nejsou vždy úplně správně aplikována. Když se někdo klade otázku proč, tak v odpovědích zaznívá, že je tu třeba problém jazykový, anebo že chybí nějaký právní rámec, který by právě zajistil jednotnost těch smluv. A tady je vlastně jádro celé věci. Protože v podstatě vztah mezi podnikem a spotřebitelem už sám o sobě je složitý, ale ještě složitější, pokud jde o smluvní vztah mezi italským podnikem, výrobním podnikem a spotřebitelem někde na Slovensku. Ono těžko se sladí 27 eh, právních systémů, které zajišťují eh, smluvní a prodejní vztahy. A proto tedy se snažíme najít takové fakultativní právo a tady eh, v podstatě to nejsou jenom nějaké, není to sepisování nějakých dobrých zájmů. Máme tu celou řadu článků, jejich několik desítek. V podstatě od začátku v tom textu to popisujeme, zmiňujeme některé ty patologie celého systému, nedostatek zodpovědný, zodpovědnosti nebo případy při zamítnutí, potom prostředky, jakým způsobem jsou produkty dopravovány, takže myslím si, že tady to prodejní, ty prodejní vztahy jsou dostatečně detailně popsány. A pak tedy spotřebitelé i podniky mohou dostatečně dobře pochopit, jaký tedy právní text se prostřednictvím jejich služby naplňuje, pokud je tedy vše řádně obsaženo. 23 prodeje v členských států probíhá přes internet. E, nicméně prodej nadnárodní, tam se to číslo snižuje na 7%, protože spotřebitelé nedostatečně důvěřují. Pokud já si koupím 100 lahví vína u italského prodejce a ty lahve ke mně nedorazí, tak k čemu dojde? Já tedy za něco zaplatím a ten produkt nedostanu. Jak to bude? Jak mám postupovat? Tady je tedy ten hlavní problém, zejména tady jazykový, ale jsou tu na to napojené jiné problémy. A tento právní text by měl být tedy nástrojem, který by nám umožnil e, zrychlit, zjednodušit právě ty přeshraniční prodeje. A myslím si, že tímto bude spotřebitel opravdu hodně ochráněn. V některých zemích může být ta úroveň ochrany ještě vyšší. Nicméně toto vlastně představuje takový základní jmenovatel, takový opravdu minimální základ, který bude tedy specificky jasně stanovený a bude vlastně ochraňovat spotřebitele víceméně ve všech oblastech. Samozřejmě byl bych rád, kdybychom v těch nadcházejících debatách eh, to vyjadřili tak, že to není nějaké dodatečné právo pro spotřebitele. Je to nástroj, který tedy ochrání spotřebitele i mimo jeho zemi, protože v opačném případě by spotřebitele se stali oběťmi globalizace. Nemohli by té globalizace řádně využívat všech jejich výdobytků protože globalizace vlastně vede k tomu, že tedy prodej probíhá i přeshraničně. A bez takovéhoto nástroje bychom opravdu neumožnili řádnou eh, výměnu produktů a účinnost vnitřního trhu. Takže myslím si, že s příslušnými zlepšeními toto je to správné řešení prostřednictvím kterého vyřešíme i ty legislativní překážky, které tu stále ještě vedou k velkým potížím na vnitřním trhu.